Kolegy. Vážené kolegyně a kolegové. Ehm, possiamo cominciare il pomeriggio. Zahájíme naši dnešní schůzi. Máme velice eh, nabitý program a zdá se, že strávíme velice zajímavé odpoledne. Čeká nás hned výměna názorů s panem Egmenem Bagisem, což je eh, turecký ministr pro evropské záležitosti a hlavní vyjednavač. Máme to eh, potěšení, že pan ambas, pan velvyslanec Selin, který byl dávno jmenován, je zde též. A samozřejmě zde srdečně vítáme jak jej, tak pana ministra. Jsem rád, že jste mohl přijmout naše pozvání ve chvíli, kdy Turecko je mm, probíráno jako velice aktuální téma v Evropském parlamentu. Hovoříme totiž o zprávě eh, o pokroku Turecka eh, v reformách. Kolegyně Omen Ruiten je autorkou této zprávy, já ji zde též vítám. Pane ministře, jak víte, v usnesení eh, které vám přednesl tež tedy předseda tohoto výboru, pan Albertini. Je Turecko zmíněno eh, jako jedna z kandidátských zemí, eh, a to na významném místě. A Turecko zbuzuje velký zájem v, evropský, eh, v zemích EU. My chválíme Turecko za pozitivní kroky, které byly vykonány v mnoha směrech a tato zpráva také vybízí k dokonání dalších kroků, zejména pak v oblasti práv menšin, Eh, včetně náboženských menšin, v provádění soudní reformy, v provádění eh, svobody projevu a podobně. Pane ministře, ještě než vám předám slovo, chtěl bych zde přivítat také kolegu Eke Normela, což je předseda Eh, zahraničních věc eh, z holandského parlamentu, výboru pro zahraničí z, eh, z holandského parlamentu, který je zde na našich v Bruselu, a který též se chtěl zúčastnit naší rozpravy. Já ho teď, myslím, nevidím, takže ji přivítáme, až přijde. Vím, že máte jen omezený čas, pane ministře, ještě jednou vás tedy vítám a hned vám předávám slovo. Děkuji, pane předsedo a vážení členové zahraničního výboru. Je mi velikým potěšením pro mne i eh, našeho velvyslance, že se s vámi zde setkávám eh, tak brzy po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a po eh, Eh, jmenování druhé Barosově komise, abychom pohovořili o zajímavém tématu a sice integrace Turecka do Evropské unie. Děkuji panu předsedovi Albertinimu za pozvání, děkuji místo předsedovi Proverovi za, eh, to, za přijetí dnes. Domnívám se, že je to setkání, že eh, přichází ve vhodnou chvíli, abychom si pohovořili jaksi o svých pocitech. Velice si vážím této instituce, protože Evropský parlament a váš výbor hrají klíčovou roli v eh, modelování budoucnosti Evropské unie, protože Evropský parlament je jediná přímo volená instituce, Eh, obyvateli Evropské unie a tento výbor eh, hraje klíčovou roli při formování zahraniční politiky Evropské unie. Myslím, že máme mnoho o čem hovořit a o čem si vyměňovat myšlenky. Eh, je tu velká potřeba lepšího porozumění, lepší komunikace mezi lidmi v Evropě a v Turecku. A meziparlamentní vztahy, dialog mezi námi a vámi se hraje klíčovou roli při zajišťování eh, porozumění eh, našich národů. V posledních letech jsme konstatovali, že kontakty mezi naším národním schovámážděním a Evropským parlamentem zesílily a vznikla platforma pro lepší porozumění lepší porozumění eh, Turecku a přiblížení Turecka a reformám, které v Turecku probíhají. Turecko je také častým tématem, jak předseda Provéra říkal eh, na půdě Evropského parlamentu a je důležité, abychom s vámi také jasně a, a, a, a upřímně hovořili o našich pozicích. A rád bych při té příležitosti poděkoval uh, Ria Ulman Reuten, uh, zpravodajce, která velice eh, zajímavě, jak si eh, se, se zabývá v posledních letech problematikou ehm, Turecka, vztahů s Tureckem a která přispěla k zesílení našeho porozumění. Vážení poslanci, na začátku eh, Lisabonského období se zdá, že priority a výzvy Eh, Evropy jsou, že Evropa eh, je a má být celosvětovým partnerem. Eh, potřebujeme bezpečnost energetických dodávek. Dále je tu klimatická problematika, o níž musíme přemýšlet. Ekonomická krize, nezaměstnanost, řešení ilegální imigrace a potřeba integrace legálních imigrantů v Evropě. To je také významné téma. Boj s terorismem, snaha zamezit pašování eh, drog a omamných látek do Evropy, podpora demokracie a dobré vládnutí, rozvoj mezikulturního dialogu. To jsou všechno témata, o nichž všichni musíme uvažovat. To jsou naše společné cíly, cíle a, eh, a Turecko eh, dnes eh, také jaksi se cítí být součástí řešení, nikoli součástí problému a Turecko musí se hrát velmi důležitou roli. Ještě před naším vstupem Turecko je připraveno zapojit se do všech těchto oblastí i více. Jelikož Lisabonská smlouva Eh, vidí Evropskou unii jako globálního hráče, Turecko je jediná země, která je současně členem Rady Evropy, NATO, OECD, G20, eh, Organizace islámské konference a celé řady dalších organizací. Věřte tomu nebo ne, Turecko je i pozorovatelem organizace e, amerických států. E, Čili Turecko je velmi aktivní hráč a jsme velmi pišní na naše nedávné aktivity, naše přispění k budování míru. My jsme v nedávné době vedli čtyři kola eh, jednání mezi Syrií a Izraelem. Eh, zprostředkovávali jsme komunikaci mezi Afganistánem a Pakistánem a Turecko bylo jedinou zemí, která dokázala jak si představitele těchto dvou států svést dohromady. Vedli jsme eh, jednotky ISOF v Afganistánu již po třetí. Eh, vedeme jednání mezi Libanonem a Izraelem, Ruskem a Gruzií, Syrií a Irákem, Bosnou a Srbskem a to vše současně. My se také snažíme navázat lepší dialog mezi Spojenými státy a Iránem a, a zbytkem západního světa. Naším cílem eh, je Totiž totéž my můžeme mít eh, jiné, eh, různé styly, třeba tradice v komunikaci v naší části světa nás vedou možná k trochu jiným pojmům, ale mohu vás ujistit, že Turecko bude pokračovat eh, v budování mírových iniciativ v regionu. Eh, máme pravidlo, které říká, pokud u sousedů hoří a vy jim nepomůžete to uhasit, pak může schořet i váš dům. My se snažíme zabránit jakýmkoliv požárům v našem regionu. Turecko eh, je vedeno E, nikoli ideologickými nebo náboženskými nebo jinými pohnutkami, ale naším cílem je více míru v regionu. A Evropská unie je největším projektem míru v dějinách lidstva. A když analyzujeme, proč vznikla Evropská unie a proč je tak úspěšná, e, doposavad, Je to proto, že zabránila dalším válkám na tomto kontinentu. A Turecko věří v totež. Turecko věří, že můžeme být dobrý týmový hráč spolu s vámi a budovat mír a zabránit dalším válkám. Jsem se jist, že ti z vás, kteří sledují uh, diskuse v Turecku a o Turecku, se zajímají o situaci týkající se Kypru. Já jsem hrdý na to, že jsem členem vlády od roku 2002 a od chvíle, kdy jsem se, jsme se dostali k moci, eh, bylo naším cílem upravit eh, naši strategii ohledně kyperské otázky. My podporujeme úsilí generálního tajemníka eh, Ananův plán a podporovali jsme nastartování čtvrtého kola jednání mezi stranami, což vedlo k přípravě takzvaného Ananova plánu. Podporujeme také eh, turecké kypřany, aby pro něj hlasovali. A poté, co Ananův plán neprošel, neuspěl, protože jej zamítli naši řečtí přátelé, eh, přesto podporujeme vedení severní části eh, ostrova, aby dál jednali a prezidenti obou částí ostrova se několikrát setkali a hovořili a Turecko podporuje tento proces. My bychom rádi, eh, aby na ostrově došlo k úplnému řešení co nejdříve, ale to bude muset být založeno na eh, fér jednání eh, po jednání obou představitelů spolu s generálním tajemníkem OSN vyžadovat regionální eh, řešení politicky spravedlivé a to bude Turecko respektovat a podporovat. My bychom si přáli, aby prezident Talat a jeho partner dosáhli řešení, které o němž přesvědčí své eh, občany a Turecko bude podporovat rozhodnutí Kypřanů. Nacházíme se ve významném okamžiku, kdy tato jednání jsou v běhu a já jsem optimista. Jsem přesvědčený, že tito dva stateční eh, vůdci s podporou eh, vůdců z Řecka a z eh, Turecka, premiérů obou těchto zemí určitě dokáží jak si najít cestu z této obtížné situace. Samozřejmě Očekáváme, že všichni naši přátelé a spojenci se s námi připojí v podpoře eh, obou eh, premiérů. je potřeba, aby byli motivováni, aby byli podporováni a je na, je naším úkolem, abychom jim pomohli nalézt eh, řešení pro Kypr co nejdříve. Co se týče evropské politiky bezpečnosti a obrany, eh, Turecko je nejvýznamně, jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do různých misí v Africe, na Balkáně. A rád bych zmínil vztahy mezi NATO a EU, o nichž je často eh, řeč, kdy eh, Turecko bývá neprávem kritizováno. Pozice Turecka je zcela jasná a konstruktivní, co se týče ESTP. Bylo by nespravedlivé eh, označovat Turecko eh, jakkoliv jinak vzhledem k velkým závazkům Turecka a příspěvku ke stabilitě v regionu. Já bych chtěl podtrhnout, že vstávající formy spolupráce mezi NATO a EU jsou založené na určité rovnováze, a e, na rozvoji vzájemné transparentnosti a spolupráce a my podporujeme rozvoj STIPy e, e, a i zapojení spojenců, kteří nejsou členy Evropské unie a, a při, chceme přispívat k vytváření strategické spolupráce v rámci aktivit Berlin Plus a dnes existuje eh, nerovnováha v míře otevřenosti eh, mezi NATO a Evropskou unii a úzká interpretace Evropské unie eh, je potom patrná při jednání s NATO. Dále pak, co se týče té filozofie zapojení spojenců, kteří nejsou členy Evropské unie. Turecko je připraveno podporovat všechny tyto aktivity. Nehledě na nedostatky, Turecko je největším přispěvatelem do misí EBOB. A to ukazuje jasný závazek kandidátské země a neevropského, eh, neevropským eh, členům SDP. Proto Tvrdit, že Turecko blokuje strategickou spolupráci mezi EU a NATEM, eh, není správné. Odporuje to jak faktům, tak poslednímu vývoji. Mezi NATEM a Evropským uniem chceme, aby, Evropskou unii chceme, aby eh, dohody byly respektovány. Turecko je země, která má velice složité geografické eh, podmínky. A geografická situace nás také vede k dalším zodpovědnostem. Pro nás tedy zeměpisná poloha eh, nám ukládá také velice důležitou mezikulturní eh, úlohu, protože jsme nejzápadnější části východu a nejvýchodnější části západu. Jako sekulární, tedy mm, eh, civilní demokracie, moderní demokracie, máme řadu ambicí celém tomto regionu. Naše všeobecné hodnoty um, jasně ukazujeme, stojíme za nimi a stojíme proti polarizaci. půl miliard kdy bylo na toto věnováno. Dnes jsme Od 17. prosince 2004 eh, jsme se dozvěděli, že, eh, se, že začnou eh, vyjednávání o přistoupení. A od té doby to bylo 430 úředníků, kteří se tímto zabývali. To ukazuje, že tento proces je z naší strany velice přísně monitorován. Turecko ví, že má zde velice důležitou úlohu, úlohu, která kterou je vést lepší dialog a kulturní výměnu. Počet muslimů v evropských zemí dosáhl 25 milionů. Turecko také chápe, že vaši muslimští občané, lidé, kteří se narodili zde, v mnoha evropských členských státech jsou vaši voliči, jsou vaši spotřebitelé a také um, platí daně, jsou daňoví poplatníci. A proto je jasné, že zde nesmí vzniknout další berlínská zeď, která by rozdělila nebo zahájila rozdělení mezi členskými zeměmi a v městech eh, evropských. To by nebylo dobré. Turecko je šestou největší ekonomikou světa, patnáctou největší na světě jako členové G20 utváříme světovou ekonomiku. Máme čtvrtou největší pracovní sílu v Evropě a přitom náš průměrný věk je 28 let. 65 Turků je mladší než 35 let. A to si myslím, že je velice důležitý údaj. Je to veliké přispění, jim může eh, Turecko dlouhodobě pomáhat Evropě. Co se týče energetiky, eh, Turecko je přirozeným, eh, přirozenou křižovatkou. 70% směřuje buď na sever, na, na jih, na západ nebo na východ Turecka. Turecko je zemí, kde byl podepsána mezinárodní dohoda o Nabuku. Turecko si přeje být součástí ener- řešení energetických dodávek a chce napomáhat eh, Evropě v tom, aby překonala jednu z nejzávažnějších krizí, a to energetickou. Také podporujeme další projekty, jako budování konektorů mezi Tureckem, Řeckem, Itálií a to v dopravě zemního plynu. Také budeme potrubí, aby ropa mohla procházet z Černého moře do Středomoří. Turecko tedy nadále bude hrát velice důležitou úlohu v energetice. Co se týče jedné z nejdůležitějších výzev pro Evropu, a to boj proti legální migraci, mohu vám s radostí sdělit, že jsme nedávno spolu s komisí oznámili, že znovu zahájíme vyjednávání o readmisních dohodách. E, tato dohoda se zakládá na sdílení břemena Víme, že to je společný problém a že je třeba společně najít řešení tohoto problému. Na to samozřejmě potřebujeme podporu jak komise, tak členských států. Protože když EU se domluví s nějakou třetí zemí, chceme mít stejnou dohodu s touto zemí, jako třeba Afghánistán, Pakistán, Gruzie a další. Chceme také vědět více o takovýchto dohodách. V posledních 15 letech jsme zachytili skoro 800 tisíc osob na tureckém území, které pocházely tedy e, z východních zemí. 65 tisíc to bylo v tomto roce. A my posilujeme spolupráci mezi EU a Tureckem a e, víme, že kdyby se posílila více, tak můžeme tento počet znásobit dvakrát či třikrát. Pan komisař Baros nám o tom hovořil, včera jsem byl ve Stockholmu, také jsem uh, hovořil uh, s paní Cecily Molstrom, což má být budoucí uh, komisařka. A Víme, že tato otázka by se neměla týkat jen Turecka a Řecka, ale že ostatní státě by, státy by nám také měly pomoci v zabránění ilegální imigrace a měly by se také zajistit, že lidé, kteří určitým způsobem se mm, cítili potřebu dostat se až do Turecka a z Turecka eh, do eh, Evropy, eh, aby měli slušné zacházení. Budeme vaším nejsilnějším spojencem v boji proti mezinárodnímu terorismu. To je téma, které známe velice dobře. Máme oběti teroristických činů PKK. Ztratili jsme více než 40 tisíc životů PKK pro nás je ničím podobným jako Al-Qaida pro západní státy. A víme, že abychom dokázali se postavit tomuto problému, bylo třeba vytvořit společnou platformu v boji proti terorismu. V boji proti terorismu také musíme uvažovat o kulturních právech různých etnik. A proto jsem velice hrdý na to, že jsem členem vlády v Turecku, která zahájila tuto demokratickou iniciativu. Uvědomujeme si, že určité skupiny v Turecku zakoušely obtíže v souvislosti se svými demokratickými právy. Nejednal se o jednu skupinu, ale o více skupin. Byly to kurdové, ale arméni, eh, pravoslavní, syřané, ženy, pracovníci mnoho různých skupin obyvatel prožívalo určité eh, obtíže s demokratickými právy. A jsem hrdý na to, že hrdý na to, eh, že se nepodařilo vyprovokovat ke eh, komunismu, že se a že před deseti eh, lety eh, člověk, který eh, recitoval nepřípustné texty, že byl, že byl zadržen. Byl popraven také vůdce dřívějšího povstání. Navyšují se tedy, posilují se demokratická práva všech občanů bez jakékoliv diskriminace vůči etnické příslušnosti, politickému názoru či vyznání a také Věříme, že Turecko potřebuje vyšší úroveň demokratických práv. Naše přísliby, které máme vůči našemu obyvatelstvu, je, že chceme posílit tato práva. Přejeme si především úspět v těchto iniciativách a proto potřebujeme vaši podporu v našem boji proti terorismu. Tak, abychom mohli i v naší zemi dosáhnout toho potřebného koncesu pro, pro prosazení demokratických práv. Turecko i nadále zůstane vaším klíčovým partnerem v boji proti organizovanému zločinu, proti ilegálnímu obchodu s narkotiky a s lidmi. Co se týče odhodlání pokračovat v přístupových jednání, my jsme letos začali velmi odhodlaně, zahájili jsme tento rok národním programem k prvnímu lednu, který zdůrazňuje, co plánujeme v následujících čtyřech letech. Je to 400-stránkový dokument, který eh, je v anglické verzi na internetu. A 8. ledna poprvé za 50 letou historii Eh, eh, moderní historie eh, Turecka jsme požádali o vstup do, do hospodářského prostoru a zahájili jednání. 16. ledna turecký premiér navštívil Brusel po čtyřech letech na pozvání předsedy Barosa a v březnu prezident republiky byl poprvé v dějinách těch jaksi 50 let existence Evropské unie, byl tedy pozván. Eh, před deseti lety eh, neexistovalo vysílání eh, v kurdštině a e, my jsme podepsali kyotský protokol, e, podep, e, prosadili jsme rovnost mužů a žen v tureckém parlamentu, přes 5 milionů euro jsme věnovali na zlepšení životních podmínek našich kurdských občanů, zvýšili jsme koordinační, kapacitu koordinačních orgánů a jednání, změnili jsme zvykové právo, snížili jsme náklady na internet, eh, umožnili jsme, eh, že vojáci mohou být souzeni před, obči- před civilními soudy, udělali jsme velikou reformní strategii, eh, kterou komise ocenila. Připravujeme se zahájit novou strategii boje proti korupci Provedli jsme změny v oblasti regulace ochrany životního prostředí. 21. prosince za švédského předsednictví budeme otevírat kapitolu životního prostředí. Eh, dělali jsme velké změny v zdanění, takže budeme moci také, eh, takže jsme mohli ještě za českého předsednictví zahájit kapitolu o daních. 1. Eh, května jsme vyhlásili státní svátek Eh, významný turecký básník, který byl vyhoštěn a zbaven občanství před 40 lety eh, z důvodu jeho komunistického přesvědčení, jak si mu byl umožněn návrat. A já neříkám, že jsme vyřešili všechny naše problémy a že jsme dokončili všechny reformy, ale říkám, že jsme na správné cestě. Věci se změnily v Turecku, jsme daleko demokratičtější země, daleko transparentnější a jsme hrdí na to, že máme stejné standardy jako vaše země. A myslím si, že to je situace, která je výhodná pro všechny. My budeme pokračovat v realizaci reform, které zajistí, že naše země bude demokratičtější, více prosperující, modernější a současně zajistí, že budete mít uh, silnějšího, pevnějšího spojence uh, ve svém okolí. Máme před sebou další kroky jako součást demokratických iniciativ, o kterých jsem hovořil. Plánujeme vytvoření kurdských fakult a univerzit. Eh, chceme založit výbor pro boj proti diskriminaci chystáme také vytvoření eh, nezávislého úřadu pro lidská práva a vytvoření eh, eh, mechanismů proti beztrestnosti a navrácení původních jmen měst a obcí na základě žádosti občanů a na zavedení možnosti užívání jiných jazyků než turečtiny při volebních kampaních a Eh, naše, a bude potřeba také liberalizovat naši ústavu. Víme, že s ústavou budeme mít problémy, jakmile se staneme členy Evropské unie a doufáme, že se nám podaří dosáhnout koncenzu v našem vlastním parlamentu s naší vlastní opozicí, abychom eh, mohli prosadit eh, ústavu, která bude demokratičtější a transparentnější. Podstatné je, že nás podporuje náš vlastní lid. E, turecký lid oceňuje demokratizaci státu a e, ekonomický růst naší země. Podle čísel OECD e, v roce 2017 bude Turecko eh, největší ekonomikou hned za Indií a Čínou. A za posledních sedm let došlo k trojnásobení našeho HDP. Eh, v roce 2002 bylo HDP eh, per capita 3000 dolarů a nyní je to 10 tisíc. Turecko postavilo 6 tisíc kilometrů silnic za posledních eh, pět let ale a 9 tisíc za posledních sedm let. Eh, většina nebo veliká část škol eh, byla postavena v posledních sedmi letech, jakož i eh, zařízení, zdravotnická zařízení a eh, Turecko se stává lepší zemí pro nás, pro výchovu našich dětí a pro vás, abyste tam posílali své děti na prázdniny. A proto pokračování přístupových jednání jsou velmi důležitá a já vám děkuji za to, že jste mě vyslechli. Určitě máte mnoho dalších otázek, tak musím nechat ještě dost prostoru, abyste je mohli všichni položit a, a já se chci také od vás co nejvíce poučit, abych také mohl přinést eh, příslušná poselství domů. Vážený pane ministře, sledoval jsem opravdu s velkým zájmem Váš projev byl velice bohatý a také velice jasný. Věřím, že kolegové na vás mají celou řadu otázek. Musím vám ale hned oznámit následující pravidla. Rozprava, eh, rozpravu zahájí paní Ria Omen-Ruiten, zpravodajka. 18 eh, poslanců žádalo o slovo. Pan ministr má nejzaší dobu, kdy nás může opustit v 16.30, takže do půl páté zde může být, v půl páté v nejzaší chvíli může odejít. Proto vás žádám, hovořte stručně, aby všichni řečníci se mohli zúčastnit. Budete mít jen dva, dvě minuty na dotaz. Jako první tedy může mluvit paní Omen Ruiten. Předávám jí slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dat ik eh, respect heb Pane předsedo, chtěla bych říci, že mám skutečně velké pochopení pro otevřený i inteligentní přístup, který zde byl předložen při vylíčení situace. Začněme tedy se zahraniční politikou. Myslím, že to nemusím podrobněji vysvětlovat. Myslím, že už jsme o tom hovořili dneska dopoledne. A mohu navázat na to, co řekl můj kolega dneska dopoledne o spolupráci EU, komise a NATO. Také komise se k tomu vyjádřila. Já bych se chtěla zmínit o třech jiných věcech. Pokud jde o Turecko a vztahy se sousedními zeměmi, začnu s Arménií. Od samého počátku jsem řekla, že je opravdu nesmírně důležité, aby minulost mezi Arménií a Tureckem byla zpracována a schválena, zpracována tak, aby bylo možno otevřít hranice. To je velice důležité. A proto vy, jakožto zástupce největší eh, parlamentní frakce, musíte proto něco podniknout, aby ve vašem parlamentu byly také podepsány příslušné protokoly a dodrženy. Druhá otázka. Vztahy k ostatním eh, sousedním zemím jako Kypr. Včera se konala návštěva a hovořilo se o těch jednáních, o dohodách vy to tady líčíte velice pozitivně, máte k tomu pozitivní přístup, ale je třeba vidět také výsledky v praxi. Nehovořím o ankarském protokolu, ale myslím si, že je třeba, aby obě společnosti také pochopily, že je tato výzva adresována všem. Už v loňském roce jsem přišla s touto výzvou a nyní to opakuji. Je třeba podniknout konkrétní kroky a vzbudit důvěru. Za třetí, kodenská zpráva a kritéria. I Obdivuji vás, vy se pokoušíte vaši zemi opět spojit. Eh, vy proto také mnoho děláte i v souvislosti s kurdskou menšinou. Hovoří se tady také o dalších společnostech, ne muslimské společnosti, na to mají rovněž zájem. Neboť Tady je třeba učinit pozitivní kroky a částečně už byly učiněny. Nyní potřebujeme praxi. A to všechno musí vycházet také z parlamentu. A potom ještě právo žen, boj proti diskriminaci. Já vím, že právní edoran a ostatní známé ženy bojují, aby tady změnili mentalitu společnosti a to pozitivním směrem. Zákony jsou také pozitivní a otázkou je jenom, jak můžete zajistit, aby došlo k praktické realizaci. Máte nějaké konkrétní plány? Samozřejmě můžete nám vyprávět mnohé, ale soustřeďte se prosím na to, co je zákonně sice už potvrzeno, ale zatím to nebylo ještě zrealizováno. Já jsem nemluvila příliš dlouho, pane předsedo, a tím končím. Jako Druhá promluví kolegyně Flotr. Dvě minuty. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane eh, Bagiši, za vaši eh, ochotu jednat s námi i s paritní smíšenou skupinou. Děkuji a eh, právem jste hrdý na iniciativu eh, vaší vlády ve směru k demokracii E, tyto, tento politický mm, postup a proces samozřejmě vede k zásadním e, otázkám e, v Turecku a my u nás, my Evropané bychom jaksi neměli nedostatečně podporovat a, a já mám tři otázky přímo spojené s potenciálním otevřením kapitol. Otázka odborových práv a svobod eh, blokuje, eh, tedy to blokuje otevření kapitoly o zaměstnanosti a, a eh, sociálních otázek. Tak jak myslíte, že se vám podaří toto zásadní téma odblokovat, to je zásadní právo na stávku, kolektivní práva a tak dále. Za druhé, vysoký představitel eh, Evropské unie a další eh, zaznamenali porušování práv eh, žadatelů o azyl do, na hranicích do Řecka a tak dále. Co uděláte, aby práva těchto lidí byly součástí readmisních dohod? A konečně seminář Haki. Eh, tam premiér eh, zahaj, jak si to zahájil, ale, nebo oznámil, že se otevře, ale zatím to není otevřené, tak proč? Na čem se to zablokovalo? Brok. Děkuji, kolega Brok. Děkuji, pane předsedo, za možnost eh, učinit několik připomínek a poznámek. Já si myslím, že je mimořádně důležité, že můžeme vést to jednání také v této fázi, kdy máme už nový parlament a kdy můžeme postupovat s pomocí zkušených zpravodajů. A že tuto diskuzi můžeme vést také bez přístup, přítomnosti švýcarských zástupců. Já se zmíním o bezpečnostní politice. Pan Bagis plným právem poukázal na významnou roli Turecka v regionu. A tady samozřejmě je důležitou otázkou to, co nás zajímá všechny, jak se dále bude vyvíjet otázka Iránu a jakým způsobem Tady hraje roli cesta pana ministerského předsedy Odorána do Iránu. Především pokud jde o možnosti eh, a pokud je možno nějakým způsobem Turecku pomoci. Druhý bod, eh, který chci zmínit, Eh, vím, že všechno souvisí se vším a v ankarském protokolu souvisí mnohé s mnohým, ale možná bude určitým gestem, že v bezpečnostní politice samotné odhlédneme od určitých věcí, když se budeme snažit, když snažíte o to být členem EU eh, e a že spolupráce Evropské unie a NATO v oblasti bezpečnostní politiky eh, nefunguje tak, jak by fungovat mohla. Stojí to hodně peněz. A také nám všem to brání v tom, abychom určité věci uvedli do chodu. Jsou tady určité představy o tom, že tedy v této otázce zdrženlivý postoj Turecka bude možno změnit? Děkuji vám, pane Broku. Jako další pan Howitt. Děkuji. Opravdu jste ukázal, že máte silnou reputaci, stal jste se také hlavním vyjednavačem, tomu vám velice blahopřeji. Je velice pozitivní eh, známkou eh, pokroku to, co jste nám ukázal. Eh, za prvé, z toho stránkového dokumentu, který tu máme, když se podíváte na to, co bychom měli učinit zde v parlamentu, nejen dozadu, jaké další reformy očekáváte, v čem byste chtěli pokročit v následujících 12 měsících, tedy do konce roku 2010? Reforma ústavy. Víte, že jste o tom hovořil, že potřebujete dohodu všech zúčastněných stran politických. A my Eh, víme, že opoziční strana dává vinu vaší straně, vy zase opoziční a podobně. Je to tedy obtížné dojít k nějaké dohodě o ústavě. Jak očekáváte tedy, že dosáhnete určitého průlomu v Turecku? Za třetí. Co se týče svobody projevu, eh, často je tu názor, že zapotřebí další změn a nebude stačit, aby byly jen právní, třeba aby byly skutečně prosazovány, říká paní eh, Omen Ruiten je třeba, aby tyto svobody, svoboda podporu, tyto případy eh, byly podle toho i řešeny, protože už se dostali před vaše ministerstvo spravedlnosti, před soudy. Eh, někteří eh, je třeba, aby se účastnili vaši soudci také programu Evropské unie o lidských právech. Co se týče kurec, kurdské otázky, budete schopni učinit další eh, kroky. Eh, říkalo se, že možná dosáhnete takových kroků, které už se vám podařilo eh, dosáhnout. Takže co vám umožnilo dosáhnout tohoto velkého pokroku? Protože tento pokrok by nám mohl navzájem pomoci, abychom dosáhli pokroku v dalších oblastech. Děkuji. Děkuji, kolega Lambsdorff vielen Dank. Ich kann mich äh, etwas kurz fassen, Richard Budu stručný. Tady byl dotaz na reformu ústavy. To je věc, o které slyšíme opakovaně už od roku 2004. Jak si představujete ten pokrok, který jste tady zmínil? To je tedy moje otázka, kde dojde k určitému průlomu. Další dva důležité body. Hovořil jste o bezpečnostní a obrané politice ve vztahu s NATO. Já mám velice jednoduchou otázku. Má Europol Afganistán eh, tedy mise, která se stará o policejní přípravu, má přístup k těm bezpečnostním dokumentům ASF nebo ne. My můžeme tady vést diskuzi o spolupráci mezi EU, NATO, Bruselu, v Ankaře a podobně, ale jak to vypadá venku, když připravujeme místní orgány a policii? Jestliže se jedná o bezpečnost personálu EU, tak musíme vést také institucionálně a politické debaty. To znamená, že musíme přeskočit svůj stín a dát dispozici tyto informaci. Mají teda přístup k těmto poznámkám? Jestliže tomu tak je, tak bych byl velice rád. A poslední bod. Úplný právem jste řekl, že ekonomika turecká je opravdu velká, ale Zaostávání Turecka za členskými státy EU je e, kvalitativní i kvantitativní. Máte HDP 1200 e, dolarů, sotva 12. Takže když se podíváme na nově přistoupivší členy východní Evropy, tak ti samozřejmě měli daleko jiné údaje. Potřebujeme tedy ekonomickou politiku. Vy potřebujete politiku, která bude generovat růst a která eh, také přispěje k tomu, abyste se mohli stát členem, protože samozřejmě je třeba vyrovnat se s tou socioekonomickou paritou. E, ta možnost přijímat stále nové a nové členy do EU není neomezená. Kolega, kolegyně Van Orden. Thank you very much, Chairman. Um, minister, to... Děkuji, pane předsedo, je nám potěšením. Pane ministře, že jste eh, tady s námi. Považujeme skutečně Turecko za významného spojence s velkým ekonomickým potenciálem v oblasti energetiky. Je to také významná muslimská země v geostrategické pozici. Přejeme si, aby byl zaznamenán pokrok a mnozí z nás mají eh, na srdci otázky týkající se eh, migrace, ne nutně ze stejného pohledu jako tady paní Flotr. Eh, mám konkrétní otázku týkající se Kypru. Já vím, že na jedné straně Kypr eh, není spojený s tureckým přistoupením, ale na druhou stranu je to vnímáno jako překážka v pokroku. Co si myslíte, že by jiní mohli udělat pro to, aby se vyřešil problém Kypru? Lidé, kteří ukazují prstem na, lidé ukazují prstem na Turecko, ale co by mohli jiní dělat ještě také? Z hlediska Turecka by mě zajímalo, jestli jsou přijatá nějaká opatření pro budování Louvre, nebo jestli by mohla být budována e, nějaká opatření, například z, z omezení vojenské přítomnosti na severu, nebo pozitivnější kontext pro vedení eh, těch jednání, o kterých jste tady hovořil. A byla tady zmínka o Afganistánu. Já musím eh, říct, že kolega tady kladl otázku které nerozumím, ale on by měl, li, měl je naukol trénovat policisty a to se taky nepovedlo. Ale co se týče Afganistánu, podstatné je, e, posílení a já nevím, jestli Turecko je připraveno vyslat další vojáky navíc k posílení vojenské přítomnosti USA a na to v, v Afganistánu. Děkuji. Jako poslední v, té, v tomto prvním kole kolega Ači Georgio. Θέλω Já vás tady vítám, pane Bajisi. A e, chtěl bych říci, že my na Kypru máme eh, zvláštní důvod sledovat eh, jak si úsilí vaší země na cestě demokratizace a eh, vstupu do Evropské unie a sledujeme to tedy s velkým zájmem. Takže současně ale ne, ignorujeme, tedy víme, že ještě zbývá velký kus cesty před vámi, ale to jistě víte lépe než my. Já se domnívám, že že Kypr a já osobně bychom si přáli sdílet váš optimismus, co se týče vyřešení kyperské otázky. A domníváme se, že to bude moci nastat až tehdy, když Turecko skutečně přispěje k hledání řešení. Vy často říkáte, že ať bude řešení Eh, nalezené jakékoliv eh, ze strany tureckých představitelů eh, turecké části, takže ji pod podpoříte. To je jako kdybyste chtěli jak si stáhnout své žetony ze hry, ale to není pravda, protože tam máte nadále vojenské jednotky. Ostatně nedávno jste hovořili o řetězci TT v Stockholmu a e, změnili jsme e, celou rovnováhu, mezinárodní rovnováhu na ostrově a chceme e, přinést mír. Je to to vaše představa vyřešení kyperské otázky? Pozice Turecka nám připadá obecně pozitivní, ale jak je to kompatibilní se, se zachováním status quo e, okupace ostrova. To totiž není ve stejné linii. Jestliže na ostrově nadále zůstávají vojáci. A co se týče ankarského protokolu a jeho neaplikace, jak si tam si Turecko samo sobě škodí. Ponecháme panu ministrovi 10 minut na to, aby mohl odpovědět na první sérii dotazů. Prosím vás, kolegové, prosím, ještě jednou, dodržujte svou řečnickou dobu, protože jinak ne, nebudeme mít čas pro všechny zapsané řečníky. Well, I would like to thank each and every one of you. Chci poděkovat eh, vám všem i každému jednotlivě za tyto otázky a poznámky. Budu se tedy zabývat jednotlivými konkrétními dotazy. Ohledně protokolu podepsaného s Armenií před pěti lety, kdyby mi někdo řekl, že eh, minister zahraničí Turecka podepíše protokol s minister zahraničí Armenie, tak bych mu nevěřil. Ale povedlo se to, což ukazuje, že Turecko opravdu chce budovat mír. Když jsme řekli nula problémů se sousedy, spousta eh, zemí před sedmi lety tomu nevěřilo, ale dnes jsme navýšili 300krát náš zahraniční obchod, ale 4,5 krát eh, jsme navýšili konkrétně obchodní výměnu s našimi sousedy. Což ukazuje, že máme posílené vztahy se všemi našimi sousedními zeměmi a to je výsledek tohoto, této snahy, tohoto úsilí. Kdyby mi někdo řekl, že předseda vlády Řecka bude svědkem na svatbě dcery Eh, tureckého předsedy vlády, tak bych mu také nevěřil, ale i to se stalo v nedávné době. Předseda Ali Karamanlis se účastnil takovéto svatby. Takže vidíte, že se v situace mění. Je to tolik koridorů mezi Řeckém a Tureckém. Eh, navýšili se ze dvou na jedenáct a podepsali jsme dohody, abychom předešli dvojímu zdanění. A teď eh, Řecká národní banka mezi jejími eh, akcionáři je i řecká církev, eh, otevírá v Turecku a investuje miliardy dolarů či eur do tureckého finančního systému. Takže mění, mění se eh, spousta věcí. Jediná konstanta je změna samotná v mezinárodních vztazích. Před deseti letech jsme potřebovali 300 tisíc jsme Eh, jsme poslali 300 tisíc našich vojáků na eh, hranici se Syrií, protože Syrie podporovala teroristy z PKK. Ale dnes tatáž země Syrie, když zadržela teroristy PKK, tak je eh, přivedla před turecké soudnictví, aby mohli být souzeni. A nedávno tak, tak bylo s vízovým režimem, který jsme zjednodušili, Eh, došlo i zlepšení obchodní výměny mezi oběma zeměmi za posledních 7 let. Spousta věcí se mění i eh, vztahy s Armeny mají obrovský potenciál, takže eh, vaše otázka byla skutečně velice vhodná. Chceme vybudovat lepší vztahy se všemi sousedy, včetně Arménie. Také musíme mít na paměti důvod, proč Turecko uzavřelo hranice s Arménií poté, co se stalo jednou z první zemí, eh, která mm, schválila eh, samostatnost Arménie po otržení od Sovětského svazu. Ohledně Národního Karabachu, tam jsme prokázali naši solidaritu s našimi sousedy a přáteli z Azerbajdžánu. Takže mm, my eh, vedeme naše přátele, tedy především Rusko a e, Spojené státy, aby našli průlom e, v e, jednání o Karabachu. A jedná se o skupinu z Minsku. Chceme, aby došlo tedy k dohodě o otázce Národního Karabachu, protože to by nám velice zjednodušilo práci, kdyby se mohl ratifikovat protokol v tureckém parlamentu tohoto a e, bylo by velice dobré, aby došlo k podobnému, e, k podobné ratifikaci e, protokolů i u jiných zemí, jako to bylo u protokolu z Armenie. Nikola Sarkozy, Barack Obama a pan Medvedev. by měli motivovat prezidenta Aliva Sankisena, aby přišel k nějakému rozhodnému řešení. Co se týče Kypru, Na něj se tázalo několik eh, členů výboru, proto budu eh, odpovídat tedy obecně o Kypru. Právě nyní se hovoří o gestu. To, co činíme od roku 2002, je celá série gest. V lednu 2003 se předseda vlády sešel s Kofi Ananem a když se hovořilo o, čtvrtém o zahájení čtvrtého kola eh, dohod, a já tam tehdy byl, první, první otázka už byla. Už jsme se snažili třikrát, třikrát se to nepovedlo, takže já nechci do toho jít po čtvrté. A tehdy um, předseda vlády Erdogan prohlásil a slíbil uh, eh, Kofinanovi, že chtějí um, posílit úsilí tak, aby uh, z řeky došlo k dohodě. na další schůzce jsme hovořili o tom, jak prakticky implementovat tuto dohodu. A tu, Turecko přišlo s návrhem, že bílá místa mohou být ponechána generálnímu tajemníkovi a text byl napsán v Bulgenstoku. Já jsem byl v té turecké delegaci. Velice jsme usilovali o to, abychom dosáhli nějakého řešení. Ten Anánův plán nebyl dobrý ani pro nás, nebyl pro nás dokonalý, ale byl spravedlivý a byl eh, vyvážený. Také jsme se museli čas vzdát. Kdyby byl schválen Anánův plán, tak počet vojáků tureckých, kteří by zůstali dnes na ostrově, to by bylo 650. Jenom 650 vojáků by tam bylo zůstalo. A to na pět let. A po pátém roce by došlo k referendu a počet řeckých vojáků by se snížil na 900. Pokud všechny ostatní země by tedy měly dál, tam vojáky to je Řecko, Velká Británie. Pokud se dohodnou, že stáhnou se vojáky, tak o tom můžeme hovořit i my. A právě proto dobrá Právě proto musíme Protože víte, eh, vaši vojáci jsou vaši vojáci, ale turečtí vojáci jsou zase naši vojáci, tak proto musíme eh, jednat společně. A proto musíme pod, podporovat oba dva prezidenty obou dvou zemí, aby došli k nějakému rozumnému řešení. Za eh, Ananova plánu byla situace složitá prezident Papadopoulos a předseda Karamanlis eh, byli žádali, žádali, aby se eh, odložil tento plán, ale mm, protože bylo přislíbeno, že tento plán bude realizován, tak jsme o to žádali. Co se týče té kampaně, Erdogan byl vůdcem, který veřejně tento plán podporoval. Nehledě na opozici na turecké straně. A nehledě na opozici eh, Papadopoulose na řecké straně. 65 tureckých eh, voličů hlasovalo pro, 76 eh, řeků hlasovalo proti tomuto plánu. Eh, řekli ne tedy pro EU, řekli ne tomu, co chtěla Rada bezpečnosti. Ale my jsme se stejně nevzdali. Řekli jsme, ano, toto neprošlo, co tedy můžeme dělat dál? 26. dubna 2004 Rada EU Eh, učinila jednohlasné rozhodnutí. V tuto chvíli implementace ankarského protokolu bylo, bylo, eh, znamenala to, že EU bude aplikovat své vlastní rozhodnutí. Tehdy se EU rozhodlo, že přestane izolovat severní Kypr. I v našich a i dalších zemích to je něco jako Tajvan. Proč bychom takto nemohli jednat eh, formálně tedy s tureckými Kypřany? Proč bychom nemohli ukončit to izolaci? Právě teď ze 27 členských států jen jedna je v otevřeném boji proti... Má otevřený let, letovou linku se severním Kyprem. Takže eh, Řecko má eh, tedy toto spojení se severním Kyprem, ale žádný jiný členský stát. To přece není férové. That is why we... A z toho důvodu my podporujeme stávající běžící jednání o míru. Co se týče odborů a e, e, odborových práv, my bychom rádi zaznamenali pokrok v jednání mezi eh, podnikatelskými a, eh, a eh, odborovými kruhy. Já jsem se zúčastnil zasedání nedávno, kde byly obě strany zastoupené a oni by eh, chtěli, aby byla přijata, eh, aby byl přijatý zákon podle pravidel Mezinárodní organizace práce, ale předtím je potřeba, aby zástupci eh, podnikatelů a, a pracujících se domluvili na pravidlech a potom bychom mohli otevřít tuto kapitolu. Co se týče Halky, Halky nebylo ukončeno z rozhodnutí mé vlády. Bylo to uzavřeno z důvodu soudního rozhodnutí a nyní analyzujeme právní statut, to znamená, jak zvrátit toto rozhodnutí. My se snažíme pochopit, jestli máme měnit, změnit zákon nebo měnit ústavu, anebo jenom nařízení. Je to technický proces ale pracujeme na tom. A tato demokratická iniciativa se netýká pouze Kurdů, ona se týká také křesťanů, křesťanských eh, komunit a nemuslimských eh, menšin obecně. A také se snažíme řešit ty problémy. Třeba včera ve Stockholmu jsem se setkal s, s komunitou Asiřanů a e, také jejich e, problematiku chceme řešit. Co se týče eh, Iránu, eh, eh, hranice mezi Tureckem a Iránem se neposunula od roku 1639. To je jedna z nejstabilnějších ve světě. My musíme s nimi komunikovat, děláme maximum pro to, abychom zabránili další konfliktu, další válce a hledáme stále řešení pokud eh, bude mít Irán uh, jaderné zbraně, my budeme z toho daleko mít větší strach než vy, uh, ale jednáme s iránskými přáteli a sousedy a musíme s nimi komunikovat jinak, než jak jste zvyklí vy ve střední Evropě. Východní Evropa, východoevropský styl, východoevropský přístup je pro jednání s Iránem takový logičtější, ale myslím si, že najdeme řešení tohoto problému. Otázka e, soudců, kteří by se zapojili do evropských programů. Ano, máme řadu programů e, e, v soudnictví, Eh, absolvovalo měsíce jednání eh, o reformě eh, soudnictví, dohodli se na celé řadě různých kroků a teď se připravuje akční plán, který by měl změnit vlastně celý způsob nahlížení na tyto otázky. Co se týče reformy ústavy, já jsem optimista Rok 2010 bude v Turecku rokem bez voleb a to by mohlo posunout reformy. Víte, znáte to, že v, při přípravě voleb je těžké prosadit reformy, takže to nebude volební rok, takže my doufáme, že i opoziční strany budou eh, spolupracovat tak jako v letech 2002 a 2005 a že dosáhneme té reformy společně. Co se týče SDP, Celé Turecko, nebo Turecko chce hlavně, aby se s ním zacházelo spravedlivě. My jsme přes 50 let členy NATO, jsme uh, druhá největší armáda v, v NATO a, a jak si máme a chceme mít stejná privilegia jako ostatní členové NATO a chceme být součástí vaší bezpečnosti, ne vašeho problému. Chceme být součástí řešení ve všech aspektech. A co se týče socioekonomického rozvoje, já jsem zmiňoval, že HDP eh, per capita vzrostlo z 3 tisíc na 11 tisíc eh, dolarů za sedm let, pokud nějaká jiná země zaznamenala takový růst za posledních sedm let, tak mi prosím vás lepněte, protože my op- opravdu se snažíme mílovými kroky tam ten rozdíl eh, dotáhnout a poměr příjmu, jak si, tam se uzavírá vlastně ta, ta propast mezi eh, námi a eh, před rokem 2003 jsme měli přímých investic 1 miliardu eur a teď je to 20 miliard eur. Mm, tak to bych mohl pokračovat. Každopádně je to proces, který nadále eh, se rozvíjí. Co se týče vojsk do Afganistánu, eh, my se po třetí ujímáme velení eh, těch jednotek, což znamená navýšení počtu vojáků, ale po vyhlášení prezidenta Obamy nedávno jestliže všichni členové NATO rozhodnou zvýšit svoji účast eh, v Afganistánu, tak Turecko bude postupovat stejně, protože ve finále jsme všichni ve stejném klubu a musíme bránit hodnoty, které nás dostali dohromady demokracii, eh, lidská práva, svobodu projevu a proto musíme pomoci Afganistán. Afganistán je pro nás velmi důležitá země. Já jsem byl v Afganistánu s naším premiérem a byl jsem šokován chudobou a potížemi, které jsem tam viděl já na vlastní oči a myslím si, že všichni bychom měli udělat maximum pro to, abychom Afganistánu pomohli vyřešit jeho problémy. Slovo předá kolegovi Salafrankovi. Mm, doufám, že se nám podaří, aby náš host s námi setrval ještě o chviličku déle, aby mohl odpovědět na dotazy. Eh, gracias, señor ministro, también por... Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, také za to, že jste tady dnes s námi a věnujete nám svůj čas a seznamujete nás s pokrokem vaší země. To je opravdu velice hodnotné a vidíme, že jste udělali opravdu velké pokroky, jak zmínila i paní zpravodajka. Provokativní otázka z mé strany, pane ministře. Tyto pokroky se vztahují na změnu ústavy, změnu trestního práva, situace žen, svobody eh, názoru ve vaší zemi a tak dále a tak dále. Z toho mám dojem i po několika vysvětleních z vyšších míst Evropské unie, že tato otázka vám není příliš pohodlná. Také dnes dopoledne se hovořilo o určité bilanci a bylo řečeno, že v rok 2009 je vlastně jenom uzavření jedné kapitoly jednání o přistoupení. Mám takový dojem, že Turecko obchází překážky vždycky, když jednu věc necháme za sebou, tak se objeví nová překážka a je to určitý mýtus jako Sisyfův kámen. Vždycky, když se ta koule eh, valí nahoru, tak po určité čas části zase po určitém čase spadne dolů a musí se začít znovu. Tady se chci zeptat, nepohřbívá to do určité míry i rozhodnost vlády pokračovat s jednáním s EU? Doufám, že tomu tak není, ale jsou tady určité u, určité pocity únavy z toho dlouhého vyjednávání o vstup do EU. Mám dojem, že podpora pro přístup ve vaší zemi je oslabena. Můžete mi to potvrdit nebo ne? A jak se staví vaše obyvatelstvo? Kolegyně Kopa. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν θα επανέλθω σε θέματα. Děkuji. E, pane předsedo, nebudu se zabývat tím, co už e, řekli kolegové. Ankarský protokol ukládá povinnosti, kterým se nelze vyhnout. Vrátím se k tomu, co říkal pan ministr. Hovořil o nulových problémech e, se sousedy. Souhlasím s tím, že atmosféra je dobrá a že například Karamanlisova přítomnost, co by svědka na svatbě, dcery Erdogana je vynikající signál. Nicméně mnohem užitečnější by bylo, i abychom dosáhli opravdu nulových problémů se sousedy, aby Turecko předešlo porušování eh, let, vzdušného prostoru Řecka, aby nedocházelo k přeletům nad řeckými ostrovy, Eh, obydlenými řeckými ostrovy, kdy jsou eh, takto eh, děšeni občané, kteří tam bydlí. Je také dobré zabývat se tady radmisní dohodou. Říká se, že Turecko chce ještě zpomalit toto vyjednávání o radmisních dohodách. Potvrzte tedy, potvrďte prosím, že nechcete zpomalit toto vyjednávání ani odálit co si myslíte o bilaterální dohodě s Řeckem a jejím um, plnění? Neznamená to tedy, že Řecko um, přijímá 500 osob e, po námořní linii z Turecka. Došlo k dohodě mezi stávajícím premiérem Řecka a uh, Tureckem a proto je třeba, aby toto bylo aplikováno. Co si o tom myslíte? Uh, kolega Janaku? Děkuji, pane předsedo. Pan ministr už odpověděl na řadu dotazů. Ale co se týče podstaty věci a tureckého směřování k Evropě e, a uznání takové země jako je Kypr, tam se neodpověděl. A to je, myslím, typické. Turecko opravdu může jít po evropské cestě pokud nedokáže zaručit dobré vztahy se svými sousedy? Chor... Viděli jsme jednání chorvatského a slovinského prezidenta. Muselo dojít opravdu k dlouhému vyjednávání, eh, aby se otevřela chorvatskou cesta do Evropy jak turecká strana chápe tyto otázky, protože se opravdu jedná o mezinárodní status, mezinárodní právo v tomto případě. A Turecko se nezdá, že by se řídilo diplomatickou logikou, která bývá využívána v Evropské unii. Prosím, vysvětlete mi to. Kolega Kačin. Kolega Kačin. Grazie, onorevole Provera. Gospod minister, eh, rad bi vam čestitao za to, da ste... Děkuji, pane ministře, a blahopřeji vám k tomuto přesvědčivému projevu. Blahopřeji také k té vaší eh, reakci eh, ohledně situace v Gazi, kde velice přispěl váš premiér. Není mnoho premiérů, kteří by takto rozhodně eh, reagovali a odsoudili události. Váš eh, premiér tedy v této souvislosti promluvil. Já vám k tomu všemu gratuluji. Žádali jste, abychom vás podpořili, povzbudili. Ano, my vás tedy pozbuzeme, podporujeme k tomu, abyste eh, podepsali radmisní dohodu. Pokud země západního Balkánu to učinit mu, mohou, musí tak učinit i Turecko. Pokud Kosovo už e, signovalo tuto dohodu, musí to udělat také Turecko. A pokud můžeme porovnat vaši přesvědčivost, přesvědčivost eh, vašeho projevu, tedy eh, se schopnostmi Turecka, jak je tedy možné, že Turecko neučinilo více? Protokol s Arménií musí být ještě potvrzen v parlamentu. Turecko je parlamentní demokracie. Schválení této dohody parlamentem navýší věrohodnost Turecka v celém regionu i pro Evropskou unii. To je tedy jeden z hlavních kroků, které přispějí k dalšímu pokroku Turecka na cestě k EU. A ještě jednu konkrétní otázku. Je zapotřebí více rozvojových zdrojů na podporu méně rozvinutých částí. Také jste říkal, že Evropská unie nedostatečně dobře komunikuje s Iránem. Jakým způsobem vy k tomu chcete přispět, aby se situace zlepšila ohledně jaderných zbraní také? A kolega Mavromi Mikolas říká, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Děkuji velice. Vaše prohlášení eh, nebyla do velké míry přesvědčivá, protože eh, fakta k nímž došlo protiřečí vašim slovům. Hovořilo se o nulových problémech se sousedy. A já si myslím, že obecné eh, chápání je takové, že vaše sousedící země si myslí, že mají nějaký problémeček eh, s Tureckem. Od roku 2006 Turecko se zavázalo, že uzná eh, kyperskou demokracii a bude aplikovat eh, ankarský protokol a bude vést dále jednání, tyto rozhovory. A doposud nedošlo ani k uznání Kyperské republiky. Proč? Protože Turecko usiluje o eh, konfederační, nikoli federační řešení na Kypru. A co se týče vytváření důvěry, dalo by se říci velice přesně, že od roku 2006 až do posud eh, turečtí eh, kypřané, že se zmenšuje počet eh, tureckých Kypřanů, zatímco eh, počet nových přistěhovalců z Turecka na severní Kypr se navýšil. Je tam 400 tisíc nových eh, tureckých usedlíků a 40 tisíc vojáků připravených boji. Takže je třeba uvažovat na základě této reality. Turecko je veliká země, je to, je to velmoc, jak už jste správně říkal, pane ministře. A proto Turecko, kdyby si to přálo, mohlo by přijmout upatření zaměřená na vytvoření e, důvěry. Nikozy je stále rozdělená ve dvě, Famagusta je stále městem duchů. Turecko by mohlo ukázat tedy jinou tvář. Grazie, la kolega. Děkuji, kolegyně Cavela. Kýri Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Όταν είπαμε στον κύριο Έλμαρ Μπρόκ ότι Když jsme říkali panu Elmaru Brokovi, že my dva jsme přátelé již léta, tak se ptal, jestli jsme byli přáteli i předtím, než jste se stal nebezpečnou osobou. On tím chtěl říci, že teď, co jste ministrem, tak jste pro mě nebezpečný přítel. Pane ministře, my se známe leta. Pracovali jsme spolu velmi konstruktivně Mm, abychom pomohli našim dvěma zemím, Řecku a Turecku, nalézt modus vivendi. Já jsem byla vedoucí řecké organizace, která již deset let poskytuje stipendia turickým studentům e, na, e, na Harvard. Mm, a před 14 dny jsme vás pozvali, abyste prezentoval před touto řeckou institucí e, stanoviska vaší země. Takže, pane ministře, my jsme sousední země a vy jste hovořil o politice nulových problémů se sousedními zeměmi. Hovoříme o, o kazus belli s Řeckem. Proč? V podstatě vy vyjadřujete, že byste zautočili na jižní hranici Evropské unie, přičemž od přijetí Lisabonské smlouvy se Řecko stává jižní hranicí Evropské unie a vy nadále vyjadřujete hrozby. Před pěti lety jsme byli prakticky na pokraji války. Stále Turecko eh, vyvíjí akce, které tlačí moji zemi, aby vydávala 30 miliard eh, eur na zbrojení. To je 35 miliard, které nedostane řecký lid, které nedostane školství, které nedostane občanská společnost. Tak co s tím chcete udělat, pane ministře? Kolega Marlerer. Um, ehm, Děkuji, pane předsedo. Pane Bagisi, vy jste hovořil o lidských právech a demokracii, hovořil jste o tom hezky, ale to ono to tak není. Jak můžete být jaksi přítelem Iránu, takového nedemokratického režimu? Pamatujete si organizaci islámské konference, to, co zmiňoval tedy, jak můžete Eh, akceptovat, aby eh, lidská práva podléhala šarie. Eh, vy jste, jak si vyhostili novináře a, a kteří psali kriticky o vaší zemi a to je v rozporu se svobodou projevu pan Wildes z Nizozemska z, z mojí strany kritizoval islám a on je členem eh, delegace a eh, z Nizozemska, vy jste odmítl s ním mluvit eh, a on, o těch vyhoštěných novinářích. Jak můžeme, nebo například okupace Severního Kypru je ilegální a je prostě potřeba, musíte stáhnout svá vojska z Kypru, protože jste obsadili nezákonně členskou zemi Evropské unie. Hovořil, ještě něco. Hovořil jste o referendu. Řekl jste, že referendum eh, ve Švýcarsku je skandál, že není povoleno stavět další minarety. Já si myslím, že se muslimům daří ve Švýcarsku dobře než, eh, a lépe, než si to v Turecku myslí a než je to v Turecku známo. Máme dostatek důvodů, abychom říkali, že Turecko se nikdy nesmí stát členem EU. Já to tomkrát s vámi pohovořím ještě soukromě, tady není mám tolik času, ale já si myslím, že Turecko nemůže být nikdy členem. Vážený mm, Pane ministře, děkujeme vám za vaši prezentaci. Já mm, nejprve chci poblahopřát Turecku e, za dvě věci, které jsou velice důležité a ke kterým došlo v roce 2009 Především je to dohoda o Nabuku. Eh, myslím, že mnoho Evropanů je velice spokojeno, že byla uzavřena tato dohoda. A za druhé je to usmíření s Arménií. Čili opravdu srdečně blahopřeji, pane ministře. Ale jak už tady zaznělo několikrát, Turecko zaznamenává velký, velké spoždění v oblasti politických reform a moje otázka je velmi přímá. Já vycházím z čísel. Viděl jsem, že v roce 2002 74% Turků bylo pro vstup do Evropské unie. V roce 2009 už jich zbývá jenom 45%, kteří jsou pro vstup do Evropské unie. Domníváte se, že je tady přímá souvislost mezi poklesem nadšení a pomalostí reform? Děkuji. Grazie molte. Děkuji. Kolega Grzyb. Panie przewodniczący, panie ministrze, e, mogę powiedzieć, że... Pane předsedo, pane ministře, podobně jako řada předřečníků, mohu říci, že s velikým zájmem sleduji e, váš vývoj a sledoval jsem vaše vystoupení, kde jste popisoval mm, e, změny, ke kterým dochází ve vaší zemi, ať jsou politické, ekonomické a podobně. Ten proces je to náročný, samozřejmě, to, a to vím ze zkušenosti vlastní země. My bychom si přáli, aby příští kapitoly mm, byly snažší pro vás. Říkal jste zajímavou věc, co se týče Iránu. Vy říkáte, že východní Evropa lépe rozumí Iránu než střední, a jestli tomu dobře rozumím, západní. Hmm, tak mohl byste říci, jak jste to myslel přesně? A druhá otázka, ta uh, souvisí se zprávou paní Omenreuten. To se týká výsledku posledního zasedání výboru asociačního výboru, kterou potom hodnotila Komise pro lidská práva s přítomností vašeho velvyslance. Byla tam hlavně řeč o nevládních organizacích a zazněla teda námitek článku 301 trestního e, zákona, týkající se protiteroristických opatření. Podle nevládních organizací ten článek 301 je příliš restriktivní eh, z hlediska svobody slova. Co, co s tím chcete udělat? Děkuji, kolega Salavrakos. Pane ministře, patřím k těm, kdo jsou přesvědčeni, že svět se bez Turecka neobejde, ani bez Spojených států, ani bez Velké Británie, Itálie a dalších zemí, z níž se skládá mezinárodní společenství. Doufám, že na tom se s vámi shodneme. A chtěl bych vám říct ještě jednu věc. Zdálo se, že mm, naznačujete, že tu jsou miliony muslimů v Evropě, kteří se zájmem sledují eh, vývoj eh, dalšího vyjednávání. A já vám chci připomenout, že eh, peníze, které jsou těmito emigranty poslany zpátky do Turecka, zachránily vaši země. A to je díky Evropské unii. Ty je třeba za to poděkovat. Já se zatím stojím. Ve vaší zemi je několik center moci, které někdy stojí proti sobě. Někdy je to tedy vláda, Eh, tedy suverenita lidu, pak je to vojsko, které má svou vlastní politiku a třetí je oblast spravedlnosti. To je třetí centrum, spravedl- eh, centrum moci. Už byly určité potíže s vládou Arbakan, ale pak eh, pak vaše vojsko porušuje letový prostor vzdušný prostor. Jakým způsobem chcete toto řešit? Protože není jasné, zda vaše vláda skutečně zastupuje tedy eh, centralistickou moc celého státu. Eh, v Sarajevu jsme se snažili vytvořit trochu jinou, jiné politické uspořádání, založené na různých eh, základech. A chcete se tedy odvolávat na 49. Eh, článek Lisabonské smlouvy a koreňská kritéria ohledně Sarajeva, nebo ne? Paní Boskort. Penultimo. Poslední příspěvek, pan Boskot. Děkuji, pane předsedo. Chci se informovat eh, o základních právech. Chci pohovořit o tom, že jsme tady téměř zmínili všechny možné svobody, svoboda tisku, svoboda názoru, ale pak nám ještě chyběl k tomu ten a ten či příslušný článek, pak jsme zmiňovali změnu toho či onoho článku, což ovšem neznamená eh, bezpodmínečnou změnu tisku. O tom se opakovaně hovoří a to tež platí o svobodě náboženství. Pro celou Evropu i pro Turecko je to důležité téma. Netrpělivost vůči určitým náboženským skupinám a nesnášenlivost narůstá. Já jsem toho názoru, že Turecko musí zaujmout správné stanovisko. Nejde zde jenom o křesťany, ale jde o všechny skupiny. Potřebujeme celkový přístup a ne jenom nějaký sflikovaný přístup. Já si myslím, že je třeba eventuálně změnit ústavu a nebo provést správnou reformu ústavy. Můžete mi říct, zda se zabýváte těmito úvahami, zda už existují nějaké přípravné práce v tomto směru, neboť já si myslím, že určité záležitosti je třeba jednoduše lépe upravit. Kolega Angourakis. Kolega Angurakis. A na závěr kolega Tenok. Děkuji, pane předsedo. Chci zdůraznit eh, dva body z ministrova projevu. Především musím říci, že už jsem četl o neoosmanství, které se uh, prý projevuje v Turecku, nevěděl jsem, co to je, ale posléze, když jsem si vyslechl váš projev, pane ministře, myslím, že jsem to pochopil mnohem lépe a vzbuzuje to ve mně obavy, eh, toto neoosmanství. A musím říct, že jsem rád, že Turecko opravdu dosáhlo pokroku. Nicméně tato opatření jsou spíše projevem um, vlastního hnutí v Turecku než aktivitou vlády. Eh, jak vypadá například otázka občasí pana Ichmeta? Ehm, ehm, vy to, hm, vy to chápete jako veliký eh, pokrok. Došlo ke velkým investicím do Turecka. 20krát se navýšily investice přímé do Turecka. Dobře, ale neřekli jste nám nic o velikých eh, rozporech mezi bohatými a chudými, zejména tedy ve vaší zemi, se tyto nůžky rozevřely velice e, daleko. A to vede k sociálním nepokojům. A ještě se říct další. Článek 311 trestního řádu stanoví, že článek 301 stanoví, že se nemůžeme hovořit o zlepšeních práv Kurdů. Chtěli bychom znát vaše argumenty. Nakonec se mm, Turci dostanou až nad Atény, protože když vy neuznáváte vzdušný prostor nad Egejským mořem, můžete i dál. Um, uh, Co se eh, týče eh, Turecko a jeho role v konferenci islámských zemí, já eh, řeknu, kde vidím budoucí potenciální konflikt, co se týče eh, hodnot, ale přece jako je tam pozoruhodné, že vedení Hamasu bylo pozváno do Ankary a nedávno jste pozval také prezidenta Bašíria, aby se zúčastnil istambulské konference eh, zřejmě z důvodu mezinárodního tlaku on tedy na poslední chvíli eh, tedy odmítnul, ale eh, to si myslím, že jsou témata, která by vaše vláda měla jaksi podrobně vysvětlit. Vy jste Eh, říkal, vy jste porovnával naši přítomnost našich vojsk na suverénní základně s vašimi, eh, s vašimi vojáky, ale to nemá vůbec nic společného s republikou eh, Kypru, protože to je suverénní území v Spojeného království a to nemá vůbec nic společného a nejedná se o vojenskou přítomnost na území kyperského státu. Takže Eh, to si myslím, že eh, jak se s tím nesouvisí. Také bych rád navázal na vaše komentáře k Arménii. Eh, kolega hovořil o velkém potenciálu. Já musím říct, jako velký přítel Arménie jsem zklamán v politické tím kapitálem investovaným eh, prezidentem Sarkasianem, eh, kdy váš premiér řekl, že bez rezoluce eh, ke konfliktu NKŽ by vlastně není možné otevřít hranice. A to je, myslím, velké zklamání. A vy projevujete solidaritu s Azerbajdžánem, to je pravda, ale jak to chcete skloubit, že zase další země, Kazachstán, má diplomatické styky s Arménií a mají dobré vztahy? takže by bylo potřeba, abyste překonali svoji solidaritu s Azerbajdžánem a e, jak si prosadili usmíření s Arménií. Bin. Mm. Eh. Děkuji. Pan ministr? Vždy jsem věděla, že Evropský eh, parlament je se mnou instituci, teď to cítím. Vidím to i v tom všem zájmu o Turecko. A já jsem na to velice hrdý že pracujeme na tom správném portfeji, že tu zaznívá, zaznívají poznámky, kritiky a to, že co my děláme, je opravdu důležité. Snažíme se přivést Turecko do Evropy. Co se týče různých tedy poznámek mnoha poslanců, pan Salafranka ho se ptá, zda vedoucí představitelé Evropy mají nějaký dopad na veřejné mínění v Turecku. 60% Turků chce jít do Evropské unie. Ale rozdíl o 20%, snížení 20% je, eh, pokud se týče vojenské ochrany. Protože nemají tak velkou důvěru v eh, politické řešení. My všichni jsme politici, umíme činit prohlášení, které jsou na politické vlně podle našich jednotlivých eh, volebních okrsků, ale eh, v závěru jde o to, abychom se všichni snažili učinit to nejlepší pro civilizační proces. Eh, Turecko se chce dostat co nejblíže k Evropě a to je důležité jak pro Turecko, tak pro Evropu a pro celý svět. Paní Kopa správně položila otázku na různé názory eh, ze strany Turecka a Řecka. Náš eh, premiér vedl dlouhou schůzi s řeckým eh, premiérem v Istanbulu a navštívil jsem Ateny já osobně. Můj předseda vlády poslal čtyřstránkový dopis předsedy vlády Papandreovi, žádal o spolupráci ohledně otázek menšin v našich zemích obou. Eh, chtěl jednat o eh, Kypru, o perspektivě Turecka do EU a také o ilegální imigraci. Na závěr tohoto dopisu turecký premiér pož- eh, navrhl, že se mohou sejít se všemi patřičnými ministry z obou dvou stran, aby tedy probrali všechny tyto otázky. A nyní očekáváme odpověď od pana premiéra Papandrea. A když jsem se s ním sešel dva dny, poté co obdržel dopis, eh, byl pozitivně naladěn, takže já jsem optimistický. Ano, jsou tu ještě nevyřešená témata, ale oproti minulosti jsme na tom mnohem lépe a doufáme, že se nám podaří pokračovat dál ve vyjednávání, že se nám podaří překonat rozdělení a Možná vaše, váš výklad skutečnosti může být trochu jiný než můj, ale právě proto vůdci se musí eh, sejít dohromady a potřást si rukama, podat si ruce. Co se týče readmisní dohody, tam nechceme nic pomalovat, o tom vás mohu ujistit. Eh, Generální Eh, ředitelství se o tom měl domluvit 4. prosince eh, s Tureckem, ale protože došlo k té výměně portfejí na komisi, a protože mm, toto teď přejde tedy pod eh, mm, pravomoci jiného člověka, tak zatím k této se nedošlo. Jakmile bude schválena nová komise, budou zde tady noví hráči na herním poli a budeme pokračovat to není, ale měla by to být otázka eh, řecko-turecká, je to otázka evropská, boj proti legální migraci je důležitým bojem pro nás všechny. A učiníme opravdu vše se v našich silách, abychom nalezli řešení tohoto problému. Nyní ke kyperské otázce. Respektuji touhy a pocity všech zástupců Kypru zde v této místnosti, ale také by měli mít eh, porozumění pro to, že se snažíme. Kdyby byl přijat ten Anonův plán, byli bychom dnes v jiné situaci. Ale právě teď je třeba, abychom začali a podporovali jednání lídrů jednotlivých stran. A Turci eh, se eh, zakládají ve svém jednání o tom, že třeba vyjasnit situaci, že třeba vytvořit dvoj eh, komunální eh, rovnost. Nehovoříme o nějaké konfederaci či federaci. Je třeba, aby tam byla politická rovnost, eh, aby turečtí i řečtí kypřani se cítili pohodlně za daného urovnání. A já vám to řeknu otevřeně, kdybych já byl kypřan. Bylo by mi jedno, jestli turecký nebo řecký Usiloval bych o to, aby Turecko se dostalo ve vyjednávání eh, eh, o tureckém vstupu do EU, aby k tomu došlo co možná nejdříve, protože by mi na tom opravdu záleželo. To je, myslím, věc, která nás může naopak spojovat. A rád s ní dohoda. As soon as possible... Do toho bychom se chtěli pustit co nejdříve, eh, abych... my máme problém vysvětlit našim vlastním lidem, jakožto eh, my jsme členy celní unie a eh, je těžké vysvětlit jim, jak si proč Eh, naše zboží může volně se pohybovat po Unii a, a jeho majitelé nikoli. Čili eh, je mm, potřeba vyřešit otázku vízové povinnosti pro eh, turecké občany a současně také rád místní dohodu, to bychom chtěli řešit co nejdříve. Co se týče jeho východní Turecko, tam potřebujeme více prostředků. My už tam jsme alokovali přes 500 milionů eur a z vlastních zdrojů a celkově se chystáme 10 miliard eh, investovat do jihovýchodního Turecka, eh, protože chceme, aby eh, v této nejposlednější, mm, v této části Turecka prostě došlo k pokroku oproti roku 2002 tam se změnilo například hlaso, i, i e, počet hlasů, e, kdy to bylo 25% v roce 2002 e, a, a 60% v, při posledních volbách, čili je vidět, že i lidé jak si cítí to ten, ten zájem a tu potřebu. Co se týče problémů, no, potenciálních problémů se sousady. Naším cílem je nemít problémy, naším, naším cílem je nula problémů se sousedy a chceme je všechny vyřešit a Eh, a chceme, aby jsme měli partnery, kteří je budou chtít řešit s námi. Jestliže chceme eh, řešit problémy se Sýrií, máme lepší vztahy s Iránem než před pěti lety, máme lepší vztahy s Ruskou, s Ruskem, s Bulharskem, Armenií, Gruzií, tak také vyřešíme problémy i s ostatními sousedy a jsme k tomu odhodláni. Turecko má 13 přímých sousedů. Žádná země e, si nevybírá své sousedy. A naši sousedi nejsou zrovna e, snadné případy, ale maximálně se snažíme ty problémy řešit. My se totiž domníváme, že je to pro společné dobro nás všech. Co se týče dialogu o Kasubeli, tak to je věc, o které se prostě musí jednat dva premiéři musí cítit podporu. Vaše strana je v opozici v Řecku a měla by podporovat premiéra Papandrea a, pod, a pop, jak si podporovat ho v jednání s jeho tureckými partnery. To jsou otázky, které se dají vyřešit u jednacího stolu musíme se napřed snažit si porozumět, máme vůli to vyřešit a, a, a můžeme to vyřešit. Co se týče otázky pana Martineze a pan Walder, má svobodu slova a vyjadřuje své názory. Já také mám svobodu slova a nemusím poslouchat jeho názory. On si může říkat, co říká, a já buď si budu říkat, co já říkám. Váš ministr zahraničí, izozemský ministr zahraničí, řekl, že se turecké orgány s ním nemají co setkávat a když pojede do Turecka, že on se taky nechce sejít s každým poslancem z každé země? Pan Walders si plete kritiku a urážku. A měl by si vyslechnout svá vlastní prohlášení, než bude hodnotit eh, reakce druhých. My jsme nikdy nežádali novináře, aby opustili sál, protože o něčem mluvíme. Na zasedání JPC bylo rozhodnuto tak, jak to bylo vždycky, že úvodní projevy budou přístupné médiím a potom vlastní diskuse bude za zavřenými dveřmi a to bylo ohlášeno dopředu. Takže po, té, po tom úvodu, po úvodních projevech v Ankaře, kde turecká strana promluvila a strana Evropská unie promluvila, a eh, předseda Evropského, eh, tureckého parlamentu, který sám vystoupil, já jsem mluvil, tak pak byla média požádána, aby opustila sál a všichni společně se, jak si tak a potom jsme jednali, ale na tom není nic tajného, ale prostě taky je postup. Co se týče minaretů, mají křesťani právo stavět si kostely? Vsadím se, že mají přes 800 let si mohou stavět kostely. I v, v Istanbulu, v mém vlastním volebním eh, okrsku, jsou eh, kostely, synagogy a, a, a mešity vedle sebe a dávají mír lidstvu. Eh, v, v obytné čtvrti, kde bydlím, jsou, mají křesťanské přátelé, židovské přátelé, moje děti dostávají dárky na všechny islámské, křesťanské i židovské svátky protože prostě v tom našem obytném komplexu všechny děti slaví všechny svátky, které eh, se slaví. Turecko je zemí soužití. Samozřejmě svého času jsme měli problémy, ale za posledních 800 let si myslím, že jsme prokázali, že rozdílné kultury, rozdílné národnost, eh, náboženství, jazyky mohou po, koexistovat pohromadě a my jsme přesvědčeni, že tím si Turecko obohacuje. A co se týče švýcarské eh, vlády, eh, jako, já si nemyslím, že by se takové věci měly řešit referendem v malých obcích. Jestliže by Švýcarsko bylo členem Evropské unie, tak by asi nedospělo k takovému eh, jaksi ošklivému výsledku. Evropská unie nejenom, že zajišťuje jaksi mm, blahobyt muslimů v Evropě, ale také blahobyt křesťanů a židů a nevěřících a každého eh, člena této veliké unie, protože unie sama o sobě je tím největším mírovým projektem v historii lidstva. Co se týče projektu Nabuko, to opravdu jsme rádi, že se posouvá dopředu. Eh, hovořil jsem o tom dneska s eh, panem komisařem. Turecko bude nadále podporovat tuto iniciativu. Jsme přesvědčeni, že eh, Nabuko je potřeba a že je vhodná doba a my jaksi se mm, chystáme pomoci s řešením všech problémů a současně bychom ale také chtěli podpořit program ITGI a jiné alternativní cesty, protože Evropa bude potřebovat různé zdroje a různé cesty zásobování energií. Co se týče Iránu, když říkám východní Evropu, myslím tím Turecko. Turecko je evropský národ na východě kontinentu a protože jsme sdíleli, máme společné hranice s Iránem, tak jsme se s nimi naučili jednat. Věřte tomu nebo ne, třetina Iránců mluví turecky velmi dobře. My dokážeme s nimi lépe jednat než jiné země, čili moji větu nechápejte jako nějak jinak zeměpisně. My jsme proti di, eh, diskriminaci po zeměpisné a jiné stránce, čili naše řešení jsou společná řešení pro všechny. Nezapomínejte, že Iránci jsou velmi zkušení diplomaté. Dva národy, které v této části světa měli vlastní státy víc než tisíc let, byli Turci a Peršané. Ti tedy mají vlastní stát už přes tisíc let. E, Iránci vymysleli šachy a, a smlouvání a prostě my jsme se naučili s nimi jednat a, a podporujeme je také v komunikaci se zbytkem světa a aby se stali aktivními hráči. My jsme s nimi obchodovali, většina vašich zemí s nimi obchoduje jak už tady zaznělo. Co se týče základních práv, svobody tisku, věci se zlepšují v Turecku. Já netvrdím, že jsme všechny problémy vyřešili, ale co se týče svobody tisku, já musím připustit, že v posledních sedmi letech jsme nepředložili parlamentu jediný návrh na omezení svobody slova a naopak jsme předložili řadu návrhů na uvolnění svobody slova a, a tisku. Samozřejmě daňové otázky, které aplikuje ministerstvo financí a, a, a finanční zpráva, e, co se týká e, médií, ale, ale pokud by tento orgán, a to je nezávislý orgán, e, uvalil pokutu na banku, eh, tak by taky nikdo neřekl, že Turecko omezuje svobodu bankovnictví. Žádné eh, odvětví není sproštěno povinnosti platit daně. Nikde ve světě. To je normální a tento, eh, tato instituce v minulosti prostě musela, neplatila své povinnosti a pokud chtějí eh, skončit toto jednání, tak se mohou obrátit na soud. Soud v Turecku je stejně nezávislý jako v případě eh, dvou politických stran, které se soudily o výsledky. 85% firm, které se rozhodnou nezaplatit uloženou pokutu a obrátí se na soud, často ty soudy vyhrají. 85% z nich to vyhraje. A to je důkazem nezávislosti soudu. Čili ty instituce, které jak si se nepodrobí eh, tomu rozhodnutí, mohou, mohou k soudu. Ta myšlenka nového osmanství, na které se tady přítel tázal, Myslím, že to je špatně vykládáno, protože nikdo nechce prohlašovat, že Turecko je nějakou novou osmanskou říší. My jsme prostě jen Tureckou republikou a jako takový budujeme mír. Právě proto jsme zprostředkovateli mezi těmito problematickými zeměmi, právě proto spolu eh, předsedáme se Španělskem eh, důležitým organizacím a eh, jsme být reprezentováni po 47 letech v Radě bezpečnosti a Deset zemí na světě hlasovalo o Turecku, aby se účastnilo Rady bezpečnosti OSN. Pan Bašer nebyl pozván do Turecka tureckou vládou. Byl pozván tajemníkem islámských konferencí, aby se účastnil summitu mezinárodní organizace, jejímž je Turecko plným členem. Vím, Sýrie je plným členem. Organizují se tedy eh, různé summity, konference. A tento pán se rozhodl, že se zúčastní této konference. Co se týče té suverénní základny eh, na Kypru, stejné mezinárodní záruky také nám umožňují Turecku abychom tam uchovávali své základy, takže jsme na stejné lodi. Pokud o tom chcete hovořit, musíme ale eh, o tom hovořit s patřičným prezidentem. Proč Turecko se nemůže vzdát svých vztahů s Azerbajdžánem, stejně jako Kazachstán, který má vztahy s Armenií. Turecko prokázalo dobrou vůli podepsáním protokolu. Rádi bychom ratifikovali protokol v tureckém parlamentu. Ale aby zde došlo eh, k tomu, abychom měli podobné, podobné podmínky s Azerbajdžánem. Musím říct, že máme 30% plynu z eh, Azerbajdžánu. A Evropská unie eh, chtěla, aby Turecko urychlilo tento postup při eh, vyjednávání o Naboku eh, Plyn Turecko tedy nechtělo porušit své vztahy s Azerbajdžánem. My chceme, eh, aby došlo k pokroku a proto doufáme, že dojde ke zlepšení vztahů mezi Azerbajdžanem a Armenií ohledně Národního Karabachu a z celou řadu důvodů Gruzie by z toho také měla prospěch. Armenie by měla, Azerbajdžán, Turecko, Rusko. Eh, všichni by z toho měli prospěch, protože by se eh, posílila stabilita v celé oblasti. Prosím, nadále nás podporujte. Eh, prostřednictvím této, těchto zpráv o Turecku a jeho pokroku. Jsem přesvědčen, že tento prvotní návrh bude obohacen eh, poznámkami slov, to, eh, slov členů tohoto výboru. Vaše návrhy, vaše myšlenky, názory jsou pro nás velice důležité, protože vy jste přímo volení zástupci evropských občanů. Vaše příspěvky jsou tedy velice oceňovány v Turecku a můžete si být jisti, že každý z vás je vítán eh, k tomu, aby sdílel s námi své názory. A abychom společně dosáhli toho, že Turecko bude blíže eh, Evropské unii. Další rok bude velice důležitý, bude zásadní. V Evropě bude eh, rok, kdy se bude proměňovat tvář Evropské unie, eh, je tu nová smlouva, nová komise, budou nová pravidla a proto všichni, prosím, spolupracujeme v roce 2010, abychom dosáhli eh, pozitivních výsledků pro naše občany. Společně učiňme svět bezpečnějším a lepším místem nejen pro nás, ale i pro naše děti. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane ministře, za vaši přítomnost, také za vaše slova a doufáme, že se s vámi opět brzy setkáme a že nám přinesete dobré zprávy pro budoucnost a že to budou dobré zprávy nejen pro Turecko, ale také pro Evropskou unii. Děkuji vám ještě jednou. Russia dopo Siria. Poi dopo Siria. Colleghi, possiamo ricominciare? Kolegové, můžeme tedy pokračovat v naší schůzi. Je tu s námi pan Mingarel, my jej zde srdečně vítáme. Pan Juk Mingarel je, je e, zástupce generálního ředitele eh, na Evropské komisi RELEX a bude hovořit o Bělorusku. Ukaž nám, jak vypadá současná situace a jaké jsou možné vývoje do budoucnosti. Vítám jej zde tedy. A myslím, že je také vhodné, abych zmínil, proč se tato schůze koná. Rada minulý měsíce rozhodla, že o rok prodlouží eh, mm, pozdržení, omezení svobody pohybu některým orgánům Běloruska. Konkrétně se jedná tedy o signál otevřenosti, ochotě k dialogu, který může konkrétně postupovat v demokratických reformách země. Rada také žádala komisi, aby eh, usnadnila účast Běloruska Eh, ve východním partnerství. To je důležitá iniciativa, která je zaměřena na šest eh, zemí na vý, za východní hranicí EU a k ním patří i Bělorusko. Jedná se tedy o konstruktivní postoj, který my podporujeme jako Evropský parlament. Bylo přijato několik usnesení, které to také potvrzují. A my chceme postupně otevírat dialog na základě dosažených eh, pokroků Jedná se například o e, osobní svobody, o volební zákon, e, to všechno jsou nutná zlepšení a my e, chceme také, aby byla podporována občanská společnost a dialog s opozicí v Bělorusku. Takže s velkou pozorností a zájmem teď si vyslechneme zprávy od pana Mingarello ohledně těchto posledních vývojů v Bělorusku. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím říct si v několika slovech, co si myslíme o stávající situaci v Bělorusku a hlavně, co Evropská unie Bělorusku navrhla, že udělá, pokud se vývoj správným směrem, tedy směrem k demokratizaci společnosti, bude pokračovat a konsolidovat. Takže jak hodnotíme stávající situaci? Jak víte, Evropská unie od roku 1997 má velmi omezené styky s touto zemí, protože v roce 1997 po zvolení prezidenta Lukašenka a po restriktivních opatření, která byla brzy potom přijata, rada se rozhodla nerozvíjet vztahy a nepodepisovat eh, smlouvu o partnerství a spolupráci, která byla vyjednaná s touto zemí jako s ostatními eh, státy bývalého Sovětského svazu v první polovině 90. let. Takže my dnes máme dohodu o partnerství a spolupráci, která byla projednaná, ta jednání byla dokončená, ale roda, rada v roce 97 se rozhodla tuto dohodu zmrazit a ta zůstala zmrazená. To je první věc. Za druhé, Evropská unie, jak víte, v roce 2004 zavedla mm, evropskou politiku sousedství a tady zase eh, rada z důvodu politických podmínek v této zemi rozhodla eh, nezařadit Bělorusko jako eh, zemi zahrnutou do politiky sousedství, zatímco ostatní země, Bělo, zatím Moldávie, Ukrajina a tak dále, tento program mohou využívat. Před dvěma lety došlo k určitému posunu v Bělorusku, vy to jistě všichni víte. Eh, nejpatrnější opatření prezidenta Lukašenka bylo, že osvobodil politické vězně a v zásadě dneska by tam neměli být političtí vězni v Bělorusku. Neměli by být. Eh, ještě pár lidí bohužel ve vězení je a jejich postavení je eh, sporné. Nicméně abychom eh, prokázali, že jsme zaznamenali vývoj v režimu eh, osvobození politických vězňů, že jsme zaznamenali eh, uvolnění mm, jaksi tlaku na členy občanské společnosti. V posledních dvou letech Evropská unie přijala řadu opatření, která prokazují vůli znovu navázat kontakt s touto zemí Nejprve eh, vysoký představitel Solana a eh, komisařka Farero Waltner navštívili tyto zemi. Došlo také k výměně vysokých představitelů, eh, úředníků a diplomatů. Také jsme se rozhodli pozvat Bělorusko na vícestranou stranu východního partnerství. S tím, že východní partnerství to je iniciativa, kterou Evropská unie zahájila za českého předsednictví v prvním pololetí 2000 29, jejímž cílem je prohloubit politický dialog se zeměmi východní Evropy a Jižního Kavkazu a současně je postupně zahrnout do vnitřního trhu Evropské unie. Takže Bělorusko se účastní té vícestrané Eh, strany východního partnerství. A já musím říci, že se toho účastní s nadšením. My jsme schromáždili čtyři platformy, které jsou pilířem tohoto východního partnerství a pokaždé bylo Bělorusko zastoupeno na dobré úrovni a pozitivně přispělo kolektivním jednáním. Čili taková je situace dneska. Před několika týdny naši ministři zahraničních věcí rozhodli rozšířit na rok nebo prodloužit na rok sankce eh, proti této zemi, eh, zákaz eh, cestování do Unie pro některé funkcionáře a představitele a zmrazení aktiv těchto představitelů v našich zemích, ale současně s prodloužením tedy těch sankcí o jeden rok rozhodli také o rok prodloužit pozastavení těch sankcí. Jinými slovy, v následujících 12 měsících nebudou sankce aplikovány vůči této zemi a jejím vysokým představitelům. Čili taková je situace. Současně Rada pro obecné záležitosti a vnější styky požádala komisi, aby udělala dvě konkrétní věci. Za prvé, eh, předložit doporučení ohledně možnosti zahájet s Běloruskem jednání o usnadnění e, vydávání víz pro krátkodobé pobyty v zemích Evropské unie. Anglicky se tomu říká visa facilitation. Druhá věc, o níž jsme byli požádáni, e, je jakýsi stínový akční plán, shadow action plán, abychom se inspirovali akčními plány, které má, jsme společně vypracovali s zeměmi e, východní Evropy a Jižního Kavkazu v rámci politiky sousedství a navrhnout uh, úřadům této země akční plán, takový omezený akční plán, v němž bychom jim stanovili několik cílů, co se týče demokratických reform a e, ekonomických e, reform a za uskutečnění těchto reform my bychom mohli samozřejmě jim nabídnout řadu věcí, které je zajímají. Takže Komise intenzivně pracuje na těchto dvou aspektech na usnadnění vízového styku a to Shadow Action plánu a my doufáme, že v následujících měsících, pokud Lukašenkův režim potvrdí svoji vůli demokratizovat postupně e, režim v zemi, a společnost, potom my z naší strany se budeme moci více angažovat v této zemi. My jsme Eh, běloruským orgánům řekli, že budeme se zájmem sledovat vývoj u nich, především ve věci pěti konkrétních aspektů. Za prvé se jedná o liberalizaci eh, v rámce, v němž fungují média. Především Eh, dis, usnadnění distribuce nezávislých médií v Bělorusku. Druhá věc samozřejmě je, že budeme sledovat, aby nebyli noví političtí vězni v této zemi. Třetí podmínka je zlepšení podmínek registrace nevládních organizací. Čtvrtá podmínka je Eh, novelizace volebního zákona, eh, tak aby eh, byly přijaty změny, které navrhoval Odír. Pátá podmínka je svoboda projevu, tak aby politická opozice měla více možností vyjadřovat se, aniž by se musela obávat represí. Takže toto jsme navrhli běloruským úřadům. Ze strany komise se nám zdá, ale opakuju, to je stanovisko komise, nikoli unie, se domníváme, že by bylo dobré možná postoupit v věci ratifikace té eh, dohody o partnerství a spolupráci. My se totiž domníváme, že podepsat dohodu s partnerskou zemí, i když je to obtížný klient, tak to není dárek, který bychom dělali, dávali režimu. Naopak, vlastně my tím získáme nástroj, abychom se mohli s tou zemí scházet a diskutovat o otázkách, které nás společně zajímají a hlavně, které nás zlobí. Čili pokud bychom měli dohodu o partnerství a spolupráci, tak se budeme pravidelně scházet na úrovni ministrů, vysokých úředníků a expertů a to nám potom umožní vlastně posunout se v těch oblastech, věcech, které považujeme za prioritní a mohli, mohli bychom potom diskutovat s nimi o kontroverzních věcech. Takže takto já bych to ve stručnosti schrnul naší pozici a rád odpovím na vaše otázky, pokud nějaké máte. Děkuji. Bene, grazie per... Eh, Děkuji za tuto prezentaci. Už zde máme zapsané řečníky do diskuze. Především dáme slovo zpravodaji, to je kolega Paleckis. Thank you very much. Ačiū labai. Děkuji. Pane předsedo, a, pane Mingarelli, bylo velice zajímavé e, vyslechnout si e, takto stanovisko komise. A myslím, že komise si vybrala správnou cestu. Bělorusko kvůli činům svého prezidenta se dostalo do dobrovolné izolace. Evropská unie před několika lety pomáhala eh, Bělorusku v této sebeizolaci. A je třeba, abychom využili širokých při, eh, příležitostí z různých směrů. Ne na té nejvyšší úrovni, abychom jednali, abychom jednali na různých úrovních s Běloruskem, abychom šli přímo do terénu, abychom eh, se zabývali naší, eh, to, co nás poje v kultuře. A historie mm, mnoha staletí nám ukazuje, že došlo mm, k mnoha změnám v poslední eh, době. Evropská unie a Evropská komise podle mého jde správnou cestou. Evropský parlament eh, za předchozího funkčního období několikrát zdůraznil, že je třeba hovořit o lidských právech eh, v Bělorusku, ale vést tuto diskuzi v opravdovém dialogu. Litva, Lotyšsko, Polsko jsou sousedící země s Běloruskem a také podporují tuto politiku. A proto bych rád se vás zeptal na několik věcí. Možná nemáte, ne, jste neměl dost času, Eh, proskoumat pozměňovací návrhy k volebnímu zákonu v Bělorusku. Oficiální prohlášení uvádí, že je to velký krok vpřed. Já bych byl velmi rád, pokud byste nám mohl sdělit svou, svůj vlastní názor na tento pozitivní krok běloruských orgánů. Správně jste se zmínil o tom, že lepší podmínky fungování nevládních organizací a opozičních sil je nutnou podmínkou eh, dalšího mm, dialogu s Evropskou unii. A chci se proto zeptat, zda máte styky s opozicí, nejen tedy na oficiální úrovni. Eh, Evropský parlament má v této oblasti velice silnou mm, činnost. A Aleksandr Milinkevič navštívil Evropský parlament, jako jeden z opozičních lídrů jsme to také ukázali. Velice se zajímáme o opoziční síly. Frero Waldner i Solana se setkali také s opozicí, s těmito aktivisty. Jak tedy vy hodnotíte situaci opozice v Bělorusku? Velká část opozice hovoří pro ve prospěch otevření EU k Bělorusku. A takový e, aktivisté jako e, Lebecka se domnívají, že kontakt s oficiálním orgány Běloruska a tato nová politika Evropské unie posilují Lukašenkův režim. To jsou tedy otázky, které jsem vám chtěla předložit. A ještě jednou vám děkuji za informaci, kterou jste nám poskytl. La parola al... Slovo předám kolegovi Protasěviči, který je předsedou delegace mezi EU a Běloruskem. Eh, thank you, Mr. Chair. Chair. Děkuji, pane předsedo. Dva roky jsem předsedal delegaci pro vztahy s Běloruskem a proto jsem obeznámen s tou situací i vývojem v Bělorusku a Eh, ve vztazích mezi Běloruskem a Unii. A já bych řekl, že s tako- před rokem eh, jsme zaznamenali změnu Eh, a eh, doporučili jsme eh, zahájit jednání a omezení tedy té izolace, tak aby tedy došlo k pokroku ve směru k demokracii. Nicméně musím říci, že po hodnocení situace po roce a půl musím říct, že jsem velice zklamán, především v oblasti lidských práv a demokracie především v souvislosti s tím, co říkal pan Mingerelli ve svém úvodním slovu. Za prvé, svoboda tisku je zatím velmi omezená Eh, například na zprávy mezi novinářů Mezinárodní federace, což bylo uvařeněno před měsícem. A zatím neexistuje skutečná svoboda politických stran a nevládních organizací v tom fungovat. Například Běloruská křesťansko-demokratická strana eh, opakovaně ne, ne, nebyla zaregistrovaná, odmítli ji registraci s tím, že komunistická strana, když jenom chtěla změnit název, tak s tím měla problém. A jenom, jenom drobnou změnu názvu. Jo? Před několika týdny eh, se zdálo, že eh, ty změny jsou nadějné. Eh, podle mluvčího odíru rizik k, nebo tedy um, novelizace volebního zákona byla předložena eh, běloruskému parlamentu k posouzení, Ovšem úřad eh, od OECD nezná ty změny, které jsou navržené. Předsedkyně eh, Centrální volební komise oznámila, že ten nový návrh zákona asi z 90% odpovídá návrhům odíru OECD, ale nikdo neví, kterých 90%, jestli to jsou ty důležitější nebo ty méně důležité návrhy. A i přes písemnou dohodu uzavřenou mezi eh, centrální eh, volební komisí a úřadem ODIR eh, letos v únoru o předložení návrhu zákona do parlamentu, zase to bylo dohodnuto, že to bude konzultováno s úřadem ODIR a nebylo. Takže máme obavy, jak to dopadne, jak to bude s těmi změnami ve volebním zákoně. A konečně, jak pan Mingerelli říkal, stále deset lidí eh, Amnesty International považuje za vězně svědomí v Bělorusku a jeden z nich je nadále ve vězení, pan Dubský eh, jmenoviče. A proto já vám tuto otázku. Jaký je výsledek? V rámci nové politiky Evropské unie vůči Bělorusku eh, se vede dialog o lidských právech. A jaké jsou výsledky tohoto dialogu? Jestli vůbec nějaké. A za druhé, dnes ráno jsme měli výměnu eh, eh, názorů s baronkou Aštnovou ministrní zahraničí Evropské unie a ona hovořila o takzvané tiché diplomacii. A já samozřejmě musím říct, že mám obavy, že ta tichá diplomacie v případě Běloruska povede k, k, k, k tichu na téma porušování lidských práv, k, k mlčení na toto téma. A to si myslím, že je riskantní nejenom pro nás, ale hlavně pro tu část opozice, eh, kterou vede Aleksandr a která podporuje tuto politiku Evropské unie a tam hrozí, že zaprvé ztratí kredit ve, ve společnosti, protože jakoby tam nedojde ke skutečné změně a za druhé, a to je ještě vážnější, on může ztratit víru v nás, jestliže naše politika eh, bude to téma obcházet a ne zapojí opozici do toho dialogu. Já bych právě rád zmínil eh, návštěvu Berlusconiho v Minsku v pondělí a věřte mi, že to bylo poprvé, co představitel, vysoký představitel Evropské unie navštívil Minsk, budíš, to je v pořádku, ale během jeho návštěvy on se nesetkal s demokratickou opozicí. A to je, myslím, velice riskantní reakce a já bych si chtěl ujistit, pane Mingerelli, že to Evropská komise nepodporuje a že k tomu nebude v budoucnu docházet ze strany eh, představitelů Unie. V těchto dvou projevech tu ještě následuje seznam žádostí o slovo. Vzhledem k tomu, že ještě máme diskutovat o Syrii a Afghánistánu, prosím vás, omezte se na dvě minuty. Eh, il primo è il... Jako první promluví kolega Schulz. Pane Mingarelli, ve svém vyjádření jste velice silně zmínil šance pro možné dohody o sousedství. Proto moje otázka k vám. Může se stát, zdá jedno partnerství brání druhému partnerství nebo ho blokuje, nebo jak hodnotíte momentálně celní unii mezi Běloruskem a Ruskem a tu skutečnost, že dneska se jedná o partnerství s Ruskem a především se zabýváme otázkou členství Ruska ve VTO a dostali jsme se na neuralgický bod. Takže Rusko to chce projednávat v souvislosti s Běloruskem. Považujete Bělorusko za zralou zemi pro přistoupení k VTO? Allora, la parola al collega Kovac. Slovo má kolega Koval. Dziękuję bardzo. E, panie przewodniczący, szanowni państwo. Pane předsedo, Dámy a pánové, rád bych podpořil Jacka Protasěviče. Myslím, že je na čase, aby opozice byla také připuštěna k dialogu. Běloruská opozice je v současné době ignorována. Ptám se, je to eh, záměrná politika Evropské unie a komise? Důsledek je jasně ten, že se posiluje běloruský Lukašenkův režim. A mně připadá, že komise a rada by měly vyložit karty na stůl. Domníváte se, opravdu se domníváte, že teď vedete správné politické vztahy s opozicí, Bělorusku. Opravdu otevřeně bych rád věděl, jak vypadají vaše vztahy s opozicí. Jaké byly vztahy eh, s opozicí a pan, panem Solanou a paní Waldner? Také, když jednáte s běloruskými orgány, do jaké míry je tam přítomná opozice, jak se toho účastní. A pokud mi nebudete moci odpovědět teď, tak vám předložím otázku písemně a velice podrobně. Jako poslanec Polka, z Polska vám mohu říci to, že opozici, opozice nepotřebuje jen e, právo promluvit nebo mít přístup k, tištěné, e, k tištěnému tisku, tištěným médium, ale potřebuje e, získat lepší status ve společnosti. Tak chci znát váš názor. A teď eh, otázka na volební zákon. A od vás prosím chci jasnou odpověď. Nemá mm, smysl chválit Lukašenka za změnu volebního zákona. My nechceme změnu zákona, my chceme svobodné volby. Dámy a pánové, pane Mingarelli, všichni velice dobře víme, že volební zákon může být jen takovou zástěrkou. Volební zákon může být eh, změněn tak, že svobodné volby budou mnohem méně pravděpodobné než dřív. Děkuji. Il kolega Andrikine. Kolega Andrikine, prosím vás, buďte struční. Já nerad funguji jako eh, cenzor, ale demokracie je taková, nemáme dost času. Mr. Mingarelli, thank you very much for your overview of the situation. Děkuji vám eh, za vaše vystoupení a moje otázka se týká ekonomické situace. Můžete nám říci, jak vypadá běloruská ekonomika v tuto chvíli, především v kontextu světové hospodářské a finanční krize? A druhý aspekt je ten, že běloruské orgány argumentují tedy eh, nějakými kroky pro liberalizaci ekonomiky v posledních letech a tvrdí, že poskytli více svobody zahraničnímu kapitálu. Eh, můžete potvrdit tato slova a je ekonomika v Bělorusku otevřenější a mají možnost evropské e, firmy investovat v Bělorusku? A druhá, další otázka hm, se týká nedávného prohlášení Ruska, Běloruska a Kazachstánu, že všechny tři země dohromady jakožto celní unie se chtějí připojit do VTO. Je to jenom propaganda a nebo skutečně něco konkrétního v tomto, na, tom, na těchto prohlášeních je pravda? E vám paní kolegyně. Slovo má kolega <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já si beru slovo jako předseda delegace v Euronestu, která byla vytvořena nedávno, teď je teprve připravována Samozřejmě, že se zabýváme situací opozice v Bělorusku. Náš parlament ještě není připraven na to, aby uznal způsob, jímž běloruský parlament byl zvolen. A tak tedy nemohou se dosud plně účastnit našich jednání členové běloruského parlamentu je třeba revidovat situaci, abychom učinili aspoň nějaké kroky. Doposud ale nemáme tedy tam demokraticky zvolený parlament a proto členy běloruského parlamentu nemůžeme připustit, aby se plně účastnili jednání. Samozřejmě, že to působí mnoho problémů a já se tím nebudu zabývat eh, do detailů. Jak byste ale hodnotil účast Běloruska v eh, východním partnerství od počátku až tedy do posud? A co podle vás? Jak vypadá váš eh, jejich eh, závazek účastnit se této politiky? Do jaké míry nepozvání do neposlání Běloruska by mohlo ohrozit, ohrozit tento proces, protože samozřejmě to je určitá solidarita mezi zeměmi ehm, východního partnerství. A myslíte si, že by bylo eh, moudré ze strany Evropské unie snažit se rozvíjet koordinovanější politiku mezi komisí, radou a parlamentem zaměřenou na Bělorusku, alespoň v některých aspektech, jako je politika, kde už to začalo, tento koordinovaný postup. Věřím, že my jako parlament musíme takovouto politiku vést. Ale pak to jsou otázky hodnot či zásad, kde nemůžeme slevit. Tam potřebujeme vaši podporu. A na druhé straně jsem přesvědčen, že vy zase potřebujete naši podporu, abyste uspěli východním partnerství. Slovo má kolega Tanok. Děkuji. Já se vrátím k roku 2002, kdy Bělorusko, eh, Moldova a Ukrajina eh, byly tedy eh, Mm, předmětem jedné pracovní skupiny a já plně souhlasím s tím, že politice, politika izolace ze strany eh, členských států Unie a Spojených států eh, dostala eh, Bělorusko do určité situace, kde vlastně prezident Ropašenko jako liška počítá vlastně eh, z toho využil pro svoji eh, moc a eh, moje otázka, pane Mingerelli, není vyloženě v kompetenci Unie, ale vojenská cvičení spolu s Ruskem v Bělorusku a na kom byli pozvaní i pozorovatelé EU, bylo velice provokativní a jejich scénář, eh, který vzněl jako kdyby byli napadeni litevskými teroristy, což bylo opravdu jaksi podivné. Můžete to nějak komentovat? Grazie. Eh, la parola kolega Gr... Děkuji, kolega Grzyb. Przewodniczący, eh, wydaje się, że... Mm, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že téma, o něm dnes tady hovoříme, je důležité v tom, že zapadá do kontextu nedávné návštěvy běloruské opozice eh, tady v Evropském parlamentu. Tady byla delegace vedená panem Milinkevičem a Eh, která se setkala se všemi vysokými představiteli Evropského parlamentu. Takže eh, o čem byla řeč během těchto setkání? Hovořilo se nejenom o svobodě slova, médií a o postavení opozice v Bělorusku, ale také bylo řečeno, že nejlepším testem situace budou právě volby, eh, komunální volby příští rok. A to bude zkouška nového volebního zákona, jestli je dobře postavený. To uvidíme a uvidíme, jestli bude také dobře aplikovaný. A pokud tomu tak bude, zda to potom povede k lepšímu zapojení opozice do politického života. Moje druhá otázka se týká ekonomické situace, která není lehká a ta situace je samozřejmě spojená s zdražováním plynu a jiných eh, energetických zdrojů, eh, které se přibližují světovým cenám. Čili otázka zní, jaká, jakou pomoc mezinárodní finanční instituce, nejenom Evropské unie, eh, poskytnou Bělorusku, aby se stabilizovala situace. Pro opozici je to velice důležité, protože to by zase mohlo generovat změnu. A ta změna by potom mohla být eh, jaksi eh, vedena eh, tak, že my bychom nabídli pomoc podmíněnou liberalizací, zajištění svobod a tak dále. Počítáte s tím ve svých plánech? A konečně, pane řediteli, jedná se o zlevňování víz pro běloruské občany komisař Baro řekl, že podle stávajících právních nástrojů taková možnost není. Uvažuje komise o nějakém pokroku v tomto směru? Děkuji. Panceri, kolega Panceri, onore... Kolega Panceri. Děkuji vám, pane předsedo. Souhlasím s vámi, doktore Mingarelli. Myslím, že naším cílem je vybudovat takové podmínky, aby země jako Bělorusko se vydalo cestou demokracie a ochrany práv. Konec konců to vyplývá i z požadavků komise. A je jasné, že zapotřebí jaksi mm, upravit volební zákon. Je to takový eufemismus. Ehm, nicméně tato, tato změna volebního zákona ukazuje, jak ehm, nedostatečném a nerozvinutém stavu je demokracie v Bělorusku. V tomto rámci bych chtěla trochu připomenout to, co už uvedl kolega Protasěvič. Jak se komise skutečně dívá na nedávnou návštěvu eh, italského premiéra u Lukašenka? A Lukašenko sám řekl tisku, že to je otevření Evropy vůči Bělorusku. Abychom si rozuměli, samozřejmě, že každá země si může naprogramovat cesty do zahraničí, jak chce. Ale vzhledem k tomu, jakou práci vykonává komise, tak se ptám, zda došlo k nějaké konzultaci mezi radou a komisí a pokud ano, zda byl dán mandát někomu, eh, třeba tedy italskému premiérovi, aby otevřel nové kanály eh, komunikace. A pokud tomu tak nebylo, tak eh, jak se komise dívá na tuto situaci? Jak se dívá na smysl této návštěvy italského premiéra? Jak soudí tento akt zahraniční politiky. Samozřejmě eh, ponecháme stranou to, že každý stát má právo na svou zahraniční politiku. Chtěl bych jen využít této příležitosti a zeptat se vás na ten názor, protože je to velice důležité téma. Děkuji. Grazie, Děkuji, kolega Mirsky. Paldies priekšsēdētāja kungs. Es biju Baltkrievijā vairāk reizes Děkuji vám. Několikrát jsem v Bělorusku byl, velice dobře znám tamní situaci. Dnes by každý mohl říct, že je zástupcem eh, hlavní síly opozice. A co dál? Pan Milinkevič, vím, koho vede, to, je, to si 300 lidí něco jako opozice neexistuje, protože opozice nemá podporu běloruského lidu. A proto mám dotaz. Komise a rada plánují zintenzivní dialog s běloruskou vládou? Děkuji. Ultim intervento previst. Jako poslední kolega, kolegyně Arlaky. Zdáváte se slova dobře. Slovo má tedy pan Mingarelli. Merci, président, et merci pour toutes ces questions. Děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny tyto otázky a komentáře. Stručně se ke všem vyjádřím a zaprvé to bude nový volební zákon. Zatím ještě nejsme schopni říci vám výsledek našeho vlastního hodnocení. Je to v podstatě situace, která je stará jenom několik dní, ale pozorovatelé říkají, že nový volební zákon je krok správným směrem. Ale jak už jsem řekl, není to naše vlastní hodnocení, které zatím ještě nemůžeme předložit. Ale naši pozorovatelé se podívali na tento nový volební zákon a řekli nám, že je to opravdu krok demokratickým směrem k výhodnějším podmínkám, k tomu, aby se volby odehrávaly v pořádku. Pan Koval tady řekl, že je dobré schválit nový volební zákon, ale je třeba ho také dodržet a mít ještě další nové zákony. To znamená, nestačí mít jenom ten první krok. Musí být také schváleny nové zákony, aby to odpovídalo OSD a dalším doporučením, které je třeba zrealizovat. Třeba pokud jde o volby na jaře 2010, to jsou volby do obecních eh, institucí tak eh, musím říci, že to je opravdu správný krok správným směrem, ale zatím to ještě nestačí, to musíme zohlednit. Dále kontakty s opozicí. Já odmítám, že by tady někdo tvrdí, že se nebavíme s opozicí. Eh, to určitě není pravda. Při každé návštěvě členů komise nebo rady v Minsku byla opozice kontaktována. Pokud jde o pana Solanu a o paní Ferrero Waldner, chovali se stejně. Takže nemáte pravdu, když tvrdíte, že se nesetkáváme s opozicí. My se při každé návštěvě setkáváme s opozicí. Od roku 1997 máme nezávislé pozorovatele občanských společností a médií, nevládních organizací. Také nám tady nedávejte za vinu, že se nepodílíme na financování. My eh, musíme říci, že se to nefinancuje z rozpočtu společenství, ale existují tady samozřejmě určité nadace, které mohou tuto práci převzít a opozice není v žádném případě ignorována při návštěvách v Bělorusku. Systematicky se s ní setkáváme a až příště přijede pan Milinkevič, tak stačí, když se ho jenom zeptáte. Víte, že opozice je většinou eh, pro angažmá, jak říkám. Přijeďte a podívejte se na programy spolupráce, nebudeme to posuzovat izolovaně. To už říká také většina v opozici. Neříkají samozřejmě, že e, není třeba se nechat zmást tvrzením Lukašenka. Ten jeho zdánlivě dobrá vůle je tady proto, protože hospodářská a finanční situace Eh, mosahá v podstatě až eh, tak, že jako kdyby byl pokrk ve vodě. Ale já říkám, je třeba, aby jelo čím dál tím více občanů Evropské unie do Běloruska a hovořilo také s opozicí. Musím říct, že opozice je rozstříštěna, což vysvětluje také to, proč má Lukašensko tak dobré volební výsledky. Není to tomu tak, eh, že by se neměly zohledňovat ještě další věci. Opozice je rozdělená. To musíme konstatovat. Ale peníze pro eh, Bělorusko a mít tyto peníze pro Bělorusko, to je důležitější. I kdyby eh, byly eh, ty eh, volby spravedlivé, tak situace bude napjatá, protože tam je pořád ještě životní úroveň vyšší než v sousedních zemích. Další otázka se týkala otevřenosti, kterou Evropská unie projevuje v posledních dvou letech. Máte pravdu, žádné markantní výsledky jsme nezaznamenali a vždy jsme opakovali, že reformy, které byly započaty nebyly ani systémové, ani nevratné. Je to velice křehký pokrok, to my stále opakujeme. Nicméně se nám zdá, tak jak říkal pan Tanok, že tady není jiná alternativa. E, druhou alternativou je izolace země a izolace nevede nikam. Takže i když se nám zdá, že reformy jsou zatím ještě nedostatečné, e, je potřeba je podporovat a aplikovat tuto Eh, metodu cukru a byče. Říkáte, že tam zatím politická opozice nemá svobodu, to je pravda, to mohu jedině potvrdit. Zatím je riskantní být politickým oponentem. Je těžké, aby nezávislé noviny volně šířily svůj tisk a pro nevládní organizaci je těžké se zaregistrovat. To máte ve všem pravdu. Nicméně jsme zaznamenali několik váhavých kroků správným směrem a my je musíme tlačit a podporovat, aby pokračovali tím stejným směrem. Jako jestli to bude fungovat, to my nevíme. To prostě se musí risknout, ale myslíme si, že je nebezpečnější nic nedělat a izolovat je, než je tlačit správným směrem. A teď se vracím k vaší otázce, paní. Eh, finanční a ekonomická situace. Jestliže se režim trochu otevřel, je to proto, že za posledních 12-13 let poprvé mají skutečné ekonomické a finanční problémy. To má několik důvodů. Za prvé, protože ruský plyn je pravidelně zdražovaný a s tím mají prostě problém. Tato ekonomika byla značně dotovaná umělými cenami e, plynu z Ruska a oni také podléhají samozřejmě dopadu světové krize. Takže mají skutečný problém, který zaprvé je vedl k tomu začít jednat s Mezinárodním měnovým fondem, aby požádali o pomoc a žádají také makrofinanční pomoc Evropské unie. Komise nabídla parlamentu, nebo navrhla parlamentu, eh, poskytnout makrofinanční pomoc ve výši 200 milionů eur. Zatím se o tom jedná. Tam budou velmi přísné podmínky, my přesně to budou podmínky v souladu s eh, Mezinárodním měnovým fondem. Čili ekonomickou situaci mají velmi těžkou a je zcela nepochybné, že to je důvod, proč se eh, představitelé této země jaksi otevírají. Také se nás ptají, zda celní unie kterou Bělorusko nyní tvoří s Běloruskem a s Kazachstánem a zda to může mít dopad na naše styky s touto zemí. Tak za prvé, už několik let existuje celní unie mezi Běloruskem a Ruskem. Ale nefunguje. Nefunguje, nemá to efekt. Je to jako všechny dohody, které byly podepsané eh, v rámci CIS. Existuje řada dohod, které byly podepsané, ale de facto se toho velmi málo aplikuje. Takže tato celní unie nefunguje, nadále jsou eh, pobírané celní eh, poplatky při dovozu, to platí rusové clo při dovozu z Běloruska. Až vznikne celní unie mezi Ruskem, Běloruskem a e, Kazachstánem, jestli to na nás bude mít dopad, nevíme, ale nebrání to podpisu dohodě o spolupráci a e, e, nebrání to akčnímu plánu v rámci politiky sousedství. Problém nastává, když bude na jejich straně celní unie a když s námi budou chtít mít dohodu o volném pohybu zboží. To by nešlo to by skřípalo, ale zatím nejsme tak daleko, abychom jednali o volném pohybu zboží s Běloruskem, nicméně ten problém máme s Ruskem, protože Rusko e, teď se rozhodlo vstoupit do VTO v rámci celní unie s Běloruskem a Kazachstánem jsme zablokováni. Ano, dobře, budu stručnější. Uh, Eh, východní partnerství, jejich účast. Ano, velmi pozitivní, schromáždili jsme čtyři platformy, eh, bezpečnost, eh, vládnutí, bezpečnost energetických dodávek, kontakty mezi lidmi a tak dále. Pokaždé přišli na úrovni ministrů zahraničí s velikým počtem expertů, skutečně mají velký zájem. Hrozí, že bude problém, pokud oni uznají nezávislost Abcházie a Jižní Osetie. Tam je veliký ruský tlak na to, aby tyto dva režimy uznali a jakmile uznají eh, eh, nezávislost těchto regionů, tak se obáváme reakce Gruzie, která je členem východního partnerství. Na otázku pana Tanuka k vojenským operacím, já nevím, co vám na to říci. Slyšeli jsme to tež, polský ministr Šikorský nás upozorňoval při posledním Gajrku, že Tyto vojenské operace probíhají v Bělorusku z těch důvodů, které vy jste uvedl, to přesně nám řekl. Co si o to myslíme, no co vám na to mám říkat? My bychom byli radši, kdyby tomu tak nebylo. A prostě ano, vyvolává to obavy a to dáváme tedy vědět. E, pan Banzeri se ptal na návštěvu premiéra Berlusconiho. Samozřejmě úředník komisaře raději nebude komentovat, co dělají hlavy států a vlád. Já taky, tam zaznělo. <laughs> A co se týče potřeby koordinované činnosti mezi eh, komisí, radou a parlamentem, mezi eh, radou a e, komisí se to vyřeší za pár týdnů a co se parlamentu týče, vždycky, když budete chtít, tak vám přijdeme vysvětlit, co děláme, proč to děláme a samozřejmě vezmeme v úvahu vaše, vaše představy při um, stanovování našich strategií, tak já myslím, že takto jsem zodpověděl hlavní otázky. Is it a point of order? Tak. Máte připomínku jednacímu řádu? Vím oczywiście o kontaktach. Předsedo, Myslím, že jsem nebyl správně pochopen. E, co to tedy je? Je to k jednacímu řádu? Počkejte, pane předsedo. Já jsem nemohl dokončit otázku. Víme, že ke kontaktu došlo. Ale víme také, zda jsou proporcionálně odpovídající vztahy s opozicí, zda jsou dostatečné. Samozřejmě vždycky se to dá dělat lépe. Já neříkám, že je to dostatečné. Nikdy nic ne, nikdy dostatečně nepomáháme statečným lidem, kteří mají potíže. Samozřejmě, že bychom měli dělat víc. Eh, grazie per questo primo intervento. Děkuji za tuto první odpověď. Teď Přejdeme eh, k asociační dohodě se Syrií. A já bych chtěl odejmout nyní tady čas sám sobě, abych přenechal rovnou slovo vám, pane Mingarelli. Děkuji, já budu velice stručný. Komise dojednala, jak asi víte, mezi roky 2000 a 2004 asociační dohodu se Syrií. V roce 2004 jsme dokončili jednání, ale z důvodu politických problémů, které tehdy existovaly ve vztazích mezi Unii a Syrií, Rada eh, usoudila, že není vhodné podepsat a ratifikovat tuto asociační dohodu. V roce 2008, to znamená loni, po eh, určitém posunu politické, eh, syrské politiky vůči sousedům, rada eh, dospěla k závěru, že je na čase znovu navázat jednání se Sýrií. Takže jsme aktualizovali tu asociační dohodu na konci roku 2008, jeli jsme do Damašku v prosinci 2008, kdy byla dohoda parafovaná. V prvním pololetí 2009 jsme dohodu přeložili do všech oficiálních jazyků Unie, kontrolovali jsme, že je to právně nenapadnutelné a potom jsme vedli politickou diskusi o stavu lidských práv v Sýrii. A to nás vedlo přijatí, přijetí, jednostrané deklarace o lidských právech a podmínkách, za nichž by tato dohoda mohla být pozastavena. Poté švédské předsednictví pozvalo v listopadu ministra zahraničních věcí Sýrie, aby přišel podepsat tu dohodu do Bruselu. Ministr Málem odpověděl, my nejsme připraveni tuto pod, dohodu podepsat hned, musíme nejprve prostudovat tuto dohodu, pozorně prostudovat a pak se, pak se vám ozveme, zda to chceme podepsat tak, jak to zní. Komise navrhla syrským úřadům, že jim pomůže v hodnocení této dohody, ale Syřané nám řekli, že to zatím není potřeba že si to zhodnotí sami a předloží eh, prezidentu Asadovi eh, výsledky hodnocení v březnu příštího roku. Mezitím my víme, že zahájili konzultace s několika sousedními zeměmi, které mají asociační dohody, jako Alžírsko, Egypt a Jordánsko. A proč Syřané se domnívají, že není naléhavé podepsat tuto dohodu. My se domníváme, že to může být ze tří důvodů. Jeden protokolární, my jsme jim dali deset dní, tomu syrskému ministrovi jsme dali deset dní na návštěvu Bruselu a pochopitelně on to nepovažoval za přijatelné. Eh, jak si, a tak nám řekli, nechali jste nás čekat čtyři leta, čtyři roky a teď nám dáváte deset dní na to, aby jsme to přišli podepsat. To lze celkem pochopit. E, druhý důvod, syrské orgány eh, jaksi, ne, ne, ne, eh, jaksi reagovaly negativně na tu deklaraci o lidských právech, přestože ona není pro Syrii eh, závazná, nicméně mají pocit, že tady se jedná o měření dvojím metrem, především v souvislosti s ostatními zeměmi ze Středomoří, protože nemáme deklarace tohoto typu jako v příloze k dohodám s jinými zeměmi. A třetí důvod může být ekonomický. Syřané mají pocit, že ekonomicky ta dohoda pro ně není nějak nutně užitečná nebo přínosná. Krátkodobě to bude znamenat pokles eh, výběru daní, eh, eh, že zvýšení eh, hospodářské soutěže pro jejich podniky v odvětvích, která už tak jsou ohrožená, a že by mohlo dojít k nárůstu vývozu zboží z Evropské unie v některých odvětvích do Sýrie, přičemž opak je krátkodobě nepravděpodobný. A Syřané také po nás chtějí finanční, zvýšenou finanční pomoc, abychom jim pomohli s realizací dohody. Naše pozice je taková, že jsme jim teda vysvětlili, že střednědobě a dlouhodobě realizace takovéto dohody, pokavatě bude doprovázena strukturálními reformami v Sýrii, Eh, zaměřenými na otevření ekonomiky, tak to může být jedině přínosné pro eh, Sýrii a doufáme, že budeme mít možnost tuto eh, stanovisko obhajovat v Damašku, tak aby naši partneři to podepsali, protože my si myslíme, že je dobré mít smluvní základ pro zintenzívnění vztahu s tímto velmi významným partnerem, kterým je Sýrie. Takže takto já mohu shrnout situaci. Allora, la parola eh, c'è già ovviamente una... Samozřejmě už je tu celý seznam zapsaných řečníků. Jako první tady místo předseda vody. No. Děkuji, pane předsedo. Pane Mingerli, když si porovnáme tuto eh, dohodu se Sýrií s jinými asociačními dohodami, uzavřenými mezi Evropskou unii a arabskými zeměmi jižního a východního pobřeží Středozemního moře. Jaká specifika obsahuje ta dohoda se Sýrií, jak z hlediska politického, tak z hlediska ekonomického a obchodního? Vy jste říkal, že Sýrie se obává kombinovaného dopadu poklesu výběru cla, e, nárůstu dovozu z Evropské unie, stagnace vývozu do Evropské unie. A podle vašeho názoru jsou tyto obavy opodstatněné? A je nějaká možnost, jak eh, tomu zamezit nebo to nějak upravit třeba v nějakým pozměňovacím návrhem k té dohodě? Za třetí, co se týče lidských práv, jak se změnila situace eh, za dobu, kdy eh, Sýrie opust, jak si už není izolovaná po dohodě v Doha v roce 2008? Děkuji. Kolega Sala Franka, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. S velkou pozorností jsem sledoval výklad pana Mingareliho a také stanovisko rady a jeho vývoj. Kladu si otázku, proč došlo k tomuto vývoji? Jak došlo k této pozitivní změně ve stanovisku rady? Já chci zmínit, že Libanon a znovu navázání vztahů mezi Sýrií a Libanonem tady sehrály pozitivní roli. Je to vidět v každodenní praxi rady, je to normální, aby byla stanovena lhůta deseti dnů, jak nám právě bylo sděleno. Jestliže Máme jednu partnerskou zemi, kterou pozveme na podpis smlouvy. Existuje opravdu nějaký důvod pro tuto lhůtu deseti dnů? Neboť Toto jednostrané prohlášení EU v asociační dohodě o situace v oblasti lidských právek v Sýrii zcela jasně ukazuje, že je to podstatný prvek, který chceme do této smlouvy zahrnout. Ale Není to nějaké uklidňující stanovisko. Pokud mohu, pane předsedo, tak se chci zeptat, jestliže tady hovoříte o politice cukru a byče v případě Běloruska, pak v případě Sýrie musím zmínit také zrušení trestu smrti. Pokud jde o Bělorusko, nevím, jak dalece jsme dospěli s tou metodou cukru a byče, ale tady v tomto případě je to podstatný prvek a je to třeba analyzovat. Děkuji. Děkuji panu Salafrankovi. Další řečník, prosím. Ano, pane předsedo, chci srdečně poděkovat eh, panu Mingarelimu za jeho práci, kterou vykonal a tato práce má opravdu velký význam. Já si myslím, že Syrie je klíčovou zemí na Blízkém východě a my ani nejsme schopni její význam dostatečně eh, ocenit. Byl tady zmíněn mým kolegou Salafrankou Libanonem a já chci říci, že Syrie je důležitá, pokud jde o pom- poměr k Iránu. A jestliže se podíváme na to, jak je Syrie vlastně obstoupena Iránem a jestliže to chceme, toto sevření uvolnit, tak musíme přispět na Blízkém východě také k tomu, pokud jde o vztahy mezi Izraelem a Palestinou. Tady potřebujeme Sýrii. Chci říct ještě něco o lidských právech. Navštívil jsem Sýrii v minulém roce, hovořil jsem s náboženskými vůdci různých oblastí a můžu říci, že tam je svoboda eh, těchto práv zaručena mnohem více, než je tomu v jiných evropských, eh, promiňte, arabských státech. Oni mohou spolupracovat s křesťané, s muslimy, musíme zmínit také situaci eh, lidských práv. Jestliže chcete, eh, abych to zhodnotil, tak musím říci, že je to velice dobrá cesta. Chci pozbudit Evropskou unii, ale především prezidenta Sarkozyho, který se v loňském roce 13. července chopil velice důležité iniciativy. Chci ho pozbudit, aby tedy bilaterální vztahy mezi těmito zeměmi, tedy mezi Francií a Sýrii a mezi evropskými státy a Sýrií byly podporovány nadále. To je tedy moje politické vyjádření. Děkuji, kolega Tanok. Děkuji, pane předsedo. Stále ještě mám starosti ohledně toho jednání eh, v Damasu a podpory eh, boje proti islamskému džihádu. Co eh, komise dělá? Ruský hardware byl dodán zejména Hezbaláhu a jiným organizacím. A, um, z Teheranu do Damašku není daleko. Došlo k tajemné explozi, která může být způsobena jadernými výzkumníky v Syrii nevíme, zda eh, spolu se severními Korejci budují jaderné zbraně. Může tam být také velké skladiště biologických, chemických či nukleárních zbraní. Co se stalo s chemickými zbraněmi, které už měly být zničeny? To je také důležité téma nakonec. Velice citlivé téma. Vyšetřování Haririho vraždy v Libanonu. Co se, stalo, co se stane s asociační dohodou, pokud se zjistí, že s tím mají něco společného bezpečnostní služby blízko vládě? Doktor Mingarelli, lei le risposte. Merci. Pane Mingarelli. Děkuji, pane předsedo. Tři otázky pana Budise. Specifika této dohody v porovnání s asociačními dohodami uzavřenými se s arabskými sousedy. Hlavní specifikum je ta jednostranná deklarace o lidských právech. Je třeba upřesnit, že ve všech dohodách tohoto typu Klauzule o lidských právech je významnou klauzulí v dohodě. Čili pokud jedna z obou stran, v tomto případě Evropská unie, je toho názoru, že dochází k porušování lidských práv, pak může pozastavit aplikaci této dohody kdykoliv, v kterémkoliv okamžiku. Jestliže ta deklarace, jednostranná deklarace eh, je přijatá, to vlastně už nic jako dalšího nepřináší. To je jenom otázka politické vůle. Já znám země a nebudu je tady jmenovat, abych neměl potíže, kde prostě byly dohody tohoto, nebo prohlášení tohoto typu, docházelo k jasnému porušování lidských práv a nebyly pozastaveny smlouvy. A netvrdím, že byly z regionu a byly to velké státy. Je to otázka politické vůle. Jestliže rada má politickou vůli použít eh, klauzuly lidských práv k pozastavení aplikace dohody nebo ne. Nicméně existuje specifikum a to je ta jednostranná deklarace a musím říct, že tu deklaraci máme prostě, protože jeden členský stát to blokoval. abychom to odblokovali, tak jsme museli přijmout tu deklaraci. Jestli jsou obavy Syřanů oprávněné, ano, nic není černé ani nebo bílé. Jasně, že krátkodobě aplikace takové dohody může vyvolat určité potíže v ohrožených ekonomických odvětvích. Když otevřete ekonomiku, která byla poměrně uzavřená před konkurencí, tak jsou odvětví, která doposavať byla chráněná a která nejsou dost vyzbrojená pro to, aby čelila tedy hospodářské soutěži ze strany ze zahraničí. A to se může stát Syrii, tak jako se to může stát jakékoliv ekonomice, která se otevře. To je krátkodobý efekt a je jisté, že z krátkodobého hlediska dojde k poklesu e, výběru cla, i když se nejedná o tak vysokou ztrátu, jak tvrdí syrské úřady. My jsme vypracovali argumentář, kde jsme vysvětlovali, jaké možné krátkodobé ztráty mohou nastat a jaké pravděpodobné zisky, no, přínosy to může středně době přinést. Nicméně syrská ekonomika se bude muset modernizovat a to ať podepíšou nebo nepodepíšou tu dohodu. Syrská vláda, jako každá vláda, chce zlepšit životní úroveň své populace a tak musí zmodernizovat svou ekonomiku a tedy postupně se otevřít vnějšku. Je to proces, který začal a my navrhujeme eh, touto dohodou vlastně doprovázet ten pohyb. My jsme také syrským přátelům vysvětlovali, že my máme rozpočet na spolupráci, který formou finanční a technické spolupráce nám pomůže eh, jak si modernizovat jejich podniky a odvětví v různých oblastech. Čili abych odpověděl vaši, na vaši otázku, pane předsedo. Jsou očekávané krátkodobé problémy, ale pokud si na to zajdeme správně, tyto potíže se dají zredukovat, tak aby se nabídly Syrii střednědobě a dlouhodobě významné přínosy. Je to asi eh, taková eh, vychytralá otáz, odpověď, ale i neumo, nemohu odpovědět ano nebo ne. Co se týče lidských práv, eh, ta situace je poměrně stabilní. Promiňte, je tam několik otázek pana Franky, já musím odpovědět. Proč Evropská unie změnila postoj? Je to proto, že Sýrie zlepšila svoje vztahy s řadou svých sousedů a konkrétně s Libanonem. Dobře znáte Libanon a víte, že Sýrie poprvé vlastně eh, navázala diplomatické styky s Libanonem, otevřeli tam ambasádu, jmenovali velvyslance, tak to už je něco. A eh, také navázali spolupráci s jinými sousedními zeměmi ještě do nedávna, Syrie, jednala s Izraelem prostřednictvím Turecka. Dnes jsou ta jednání jaksi na mrtvém bodě, nicméně tam nastal ten pohyb správným směrem. Pak proběhly libanonské volby, které proběhly v pořádku. Vzniknul, vznikla vláda eh, národní jednoty v Libanonu. Samozřejmě může to vždycky být lepší, ale mohlo by to být i horší. A myslím si, že v řadě oblastí Sýrie hrála pozitivní roli v regionu. A je třeba toto zaznamenat. Jestli deset dní je dost na to, aby ministr Moalem měl čas přijet, já nechci mít problémy se švédským předsednictvím. Ale když jsme je nechali čekat čtyři roky, tak jim opravdu nemůžete říct, jako přijďte do deseti dnů. K otázce pana Tanoka, ta je vždy nejobtížnější, co s Hezboláhem a Hamásem. Když jednáme se syrskými orgány a úřady, tak je žádáme, aby využili svůj vliv k tomu, aby Hezbollah a Hamas sehráli pozitivní roli v Gaze a v Libanonu. To my děláme pokaždé, když mluvíme se syrskými představiteli. A snažíme se společně přemýšlet o tom, jak nejlépe pomoci Libanoncům kontrolovat hranici mezi Libanonem a Syrií, protože každý ví, že velká část eh, výzbroje Hezboláhu přichází přes tuto hranici. Takže vedeme dialog se syrskými představiteli a vysvětlujeme jim, že vzhledem k jejich vlivu na tyto dvě organizace tak by bylo prospěšné, aby tedy eh, ten vliv užili k umírnění těchto dvou organizací. Všem nemohu tvrdit, že děláme více zem, eh, zbraně hromadného ničení. V dohodě je ustanovení, na jehož základě obě strany, tedy i Sýrie, eh, se zavazuje bojovat proti šíření zbraní hromadného ničení. To se samozřejmě musí aplikovat a je třeba mít politickou vůli skutečně kontrolovat aplikaci tohoto ustanovení. Vražda premiéra Haririho, já nevím, co soud eh, odhalí, já to nemůžu předjímat, ale komise financuje ten soud a Evropská unie pomáhá fungování tohoto soudu, aby se objasnily politické vraždy, ke kterým v Libanonu došlo, konkrétně také tedy eh, vražda premiéra Haririho. Ultimo A teď poslední téma, a to je nová strategie pro Afghánistán. Jedná se o prvotní diskuzi, takže nemáme k tomu žádný písemný dokument. Je to jen příležitost pro kolegy, aby kolegovi zpravodaji sdělili svůj názor. Takže hned předám slovo eh, kolegovi Arlakimu. Děkuji vám, pane předsedo. Cílem této zprávy není duplikovat jiné dokumenty či strategie. Jen se zmíním o profilu té zprávy a potom počkám na kolegy, kteří určitě přednesou své návrhy. The first, uh, the first, uh, element of the report will... Prvním prvkem zprávy je její mm, celistvost, ale neměla by být obecná. Neměla by přehlížet empirické a konkrétní prvky. A proto teď žádám vaše stanoviska na určité širší oblasti tematické, kterými bychom se měli hlouběji zabývat. Především bych rád zohlednil to, co už bylo vykonáno ohledně strategie pro Afghánistán v posledních osmi letech. Od října 2001. Chtěl bych změřit dopad eh, zahraniční eh, civilní pomoci. Eh, chci hovořit tedy o civilní intervenci, civilní pomoci ze strany různých hráčů, ať už to jsou Spojené státy, Evropa, Japonsko a další země. Také bych chtěl tak trochu zhodnotit to pozitivní i negativní na dosavadních eh, akcích, eh, kde jsme teď dosáhli výsledku a kde nikoli. Je zjevné, že Potřebujeme hlubokou úvahu o tomto dopadu našich e, akcí, protože e, dopad je někde zjevně nedostatečný. Afgánský velvyslanec v Bruselu přišel na naši delegaci a dal nám názor na celkovou pomoc e, zahraničí v Afganistánu. A já bych tedy velice rád v tom, v této zprávě dal e, zaznít i tomuto názoru. E, nemá se tedy jednat e, jen o názor dárců a mezinárodního společenství, ale také o názor na věc ze strany afgánské vlády a lidu. Jak se zdá, nejsou příliš spokojeni s tím, jak je vykonávána mezinárodní pomoc. Velvyslanec připouští, že dochází k silné korupci při rozdělování pomoci, ale také zdůrazňuje další problém, kterému bych se rád věnoval v té zprávě. A to je eh, špatné eh, využití eh, prostředků i z naší strany. Jeden, jedním miliard, jednou miliardou ročně přispíváme do Afghánistánu. To je obrovské množství peněz. Dáváme eh, Afgáncům zhruba 15 ročně jejich výdajů, peněz, které potřebují na výdaje. Teď jde o to, jakým způsobem tam ty peníze jsou využívány, jaký mají výsledek. Chtěl bych tedy využít příležitosti této zprávy, abych se zmínil také o eliminaci um, pěstování máku. Toto je hlavní důvod, proč nás vlastně Afganistán zajímal, protože poskytuje 95 heroinu a morfinu a produkce opiátů evropským konzumentům. A já bych se chtěl tedy konečně pokusit dostat toto téma do našeho programu. Obecné odkazy na mezinárodní na národní plán Afghánistánu o mm, e, odklonění od produkce e, máku a opia nestačí. Je třeba eliminovat pěstování máku. Já s tím mám konkrétní zkušenost. E, zabývala jsem se to činností v souvislosti s agenturou OSN před deseti lety A mm, opravdu situace se oproti eh, situaci v deseti, před deseti lety silně změnila. Tak a další eh, otázkou je otázka školení eh, policistů. Spojené státy i Evropská unie usilují o to, aby se abychom se hlouběji zaměřili na masivní školení policejní složek Afghánistánu. Je třeba poskytnout eh, rozumný čas, hovořil o tom i prezident Obama, že je tedy třeba si stanovit určitý časový rámec, ve kterém by mělo docházet k těmto změnám. A eh, v tomto časovém rámci bychom si měli věnovat eh, podpoře občanského života Afganistánu. S velkým zájmem se teď vyslechnu vaše názory, ale samozřejmě budu přijímat i vaše návrhy. Děkuji. Now, První se mm, přihlásil o slovo kolega Thaler, prosím. Thank you. Grazie, chairman. Eh, hvala lepa. Myslím, že je ta diskusia eh, izredno pomembna. Děkuji, pane předsedo. Iniciativo Děkuji eh, To, děkujem za iniciativu eh, zpravodaje. <clears throat> Ano, to je důležité, protože na jedné straně takto získáváme možnost, aby Evropská unie našla svou politiku, zahraničně bezpečnostní politiku. Osm let jsme následovali eh, Washington. Oni měli specifické důvody pro to, co dělali Eh, zasáhly v roce 2001 v té zemi a už 8 let od té doby uběhlo a teď vidíme, že vlastně nedosáhli vůbec žádných výsledků. 8 let to je dvakrát delší než druhá světová válka. A o tom jsme diskutovali a zjistili jsme, že měsíc po měsíci počet talibánců roste čím víc vojáků koalice do Afganistánu pošle, tím více bojovníků Talibanu generuje. Je to paradox a my vidíme, že tato strategie opravdu není úspěšná. Takže je naprosto nutné zavést Afganistán. To je to, co potřebujeme. Potřebujeme rozumný přístup, racionální, inteligentní přístup řešení, které povede ke stažení z Afganistánu musíme také pomoci integraci všeho, co nespadá do kategorie extremismu. Musíme je podpořit, musíme je po, po, jim pomáhat, aby si sami vládli, aby si sami svou zemi spravovali. To je velmi důležité pro Evropskou unii definovat svou strategii a stát si za ní bez ohledu na to, jak, kolik času američané potřebují na to, aby pochopili, že tuto válku nemůžou vyhrát. Kolegové, mám opravdu nepříjemnou úlohu. Musím vám oznámit, že zhruba za 10 minut nebudeme mít e, dále tlumočení. Čeká nás ještě sedm žádostí o slovo. Já bych chtěl vyhovět všem, ale samozřejmě vás žádám, abyste zkrátili dobu svého projevu na minimum. Slovo má kolega Salafranka. Prosím v tomto duchu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaji za jeho zprávu. Chci pouze říci, že tento problém musíme posuzovat globálně. Jednak se tady jedná o boj proti terorismu. Na druhé straně ovšem jsme za povinni stabilizovat tuto zemi. Prezident Obama potřeboval tři měsíce na to, aby učinil rozhodnutí vzhledem k pesimistické zprávě šéfa operačních vojsk velice negativně zhodnotil akce sil ISAF. Jde o to, aby bylo chráněno obyvatelstvo Afganistánu, abychom měli pocit, že se jedná o stabilizaci, nikoliv o okupaci. Pokud jde o výsledky strategie EU, čísla, která jste tady uvedl, jsou spektakulárními čísly a já si myslím, že obrázek amerických sil přinesl opravdu velice hubené výsledky. To skutečně neodpovídá těm obrovským prostředkům, které byly na tuto zemi investovány. Musíme to opravdu velice důležitě a vážně prověřit a musíme dostat této významné výzvě, s níž jsme v Afganistánu konfrontováni. Kolega Walteri, i já děkuji zpravodaji za ten zajímavý úvod. E, mohu souhlasit s jeho hrubými rysy. Abychom vyřešili problém v Afghánistánu, e, máme tu hned dva rozpory, které třeba řešit. E, na jedné straně je tu množství zdrojů, které má Evropská unie a věnuje Afghánistánu, což je obrovské množství. Na druhé straně je tu možnost podmínit eh, využívání těchto peněz. A ta je velice nízká pro Evropskou unii. Je třeba mít společný postoj ze strany EU, ze strany EU, ale na druhé straně eh, se to jako jediná možnost eh, v řešení afgánského problému uvádí navýšení vojenské přítomnosti. Neměli bychom se tvářit, že nevíme, jaká je realita. Samozřejmě, že nejdůležitější je to úsilí Spojených států a prezident Obama to potvrdil. Potvrdil, kdo eh, bude tím vedoucím hráčem. Nicméně je tu prostor pro Evropskou unii, aby přispěla a také, eh, aby ovlivňovala další dění v Afganistánu. Proto se musíme zaměřit podle mne především na civilní stránku. Tam už máme takový plán a měli bychom jako Evropská unie ukázat, že jsme jednotní. Proto bych chtěl poprosit zpravodaje, aby se více zabýval eh, misí EBOB, eh, což podle mne je velice důležitá věc, eh, která má přinést své výsledky. Nehledě na to, že jsme měli problém s tím, abychom dosáhli toho množství 400. Ale je třeba, abychom rozšířili naši působnosti do oblasti spravedlnosti kolega Grip Grazie, senior prezidente. Ja również chcę podziękować sprawozdawcy za tezy, které... Děkuji. Děkuji zpravodaji za jeho práci a za teze, které tady předložil, co se týče nové strategie pro Afganistan. Musíme konstatovat dva jevy. Za prvé dochází k jakési únavě z afgánského problému. Přestože Spojené státy teď navrhují navýšit vojenskou e, přítomnost a žádají to od spojenců, a za druhé, tím, že se zahájí druhé pan, tím, že pan, pan Karzaj vlastně teď je na začátku druhého mandátu, tak on říká, zvu bratry z Talibánu, aby si sedli k jednacímu stolu. A to je velice zajímavé. Nemohli bychom se zamyslet nad touto teorií ve zprávě a trošku více rozpracovat prostředky, které bychom mohli uplatnit tak abychom svým způsobem mohli přizvat ty osoby, se kterými vlastně bojujeme v Afganistánu, eh, přizvat je k jednacímu stolu, aby eh, se chopili moci, protože eh, jak si, ty, kteří se distancují od al kaidy Kolega Lösing. Kolega Lösing. I já chci poděkovat zpravodaji a současně chci také zmínit jeden aspekt, který tady už byl zmíněn. Ale já si myslím, že je to opravdu velice potřebné, aby to bylo ve zprávě zohledněno. A je to aspekt nákladů. 2 až 3 miliardy dolarů byly určeny pro nebo jsou navrhovány pro vojsko a policii 190 milionů dolarů. To činí dneska ten rozpočet v Afganistánu. Tak si musíme položit otázku, jak, kam to vůbec má dospět. Já si myslím, že je to opravdu velice důležitý problém, protože jestliže se stáhneme, tak eh, samozřejmě je tam vybudován aparát policie a armády a teď si musíme představit, že i ten je nutno nějakým způsobem financovat ale nevykořišťovat přitom obyvatelstvo. O tom je třeba opravdu přemýšlet a velice detailní perspektivy je třeba v této souvislosti vypracovat. Konkrétní otázka, kolik pracovníků EU se v současné době nachází v Afganistánu, kdy se dosáhne té kontingentní hranice 500 a jak se tedy zamýšlí, kdy se to stopne všechno a jak vypadá také kooperace s NATO přímo na místě. A potom vy už jste to také zmínil. Policie. Je to opravdu dobře, aby 500 jednotek bylo posláno v lednu 2010 do Afganistánu. A co tam budou dělat? Bude to v, po dohodě s afgánskými úřady přímo na místě? Kolega Weigl. Kolega Weigl. Myslím, da je vojna v traja že dovolj dlouho, da... se, že válka v Afganistánu trvá příliš dlouho. Máme tam zkušené lidi, lidi s vojenskými zkušenostmi, civilními, humanitárními zkušenostmi a a oni neměli možnost říci, co si o tom myslí. A myslíme si, teď eh, máme nové projekty, nový projekt a tento nový projekt ukazuje, že prostě válka bude pokračovat a je čím dál jasnější, že v této válce nikdo nevyhraje, ale mnozí prohrají. A to je to také, jak chápu poslední taktické prohlášení prezidenta Obamy. Podle mého názoru toto prohlášení není výkřikem radosti a ne, e, proto iniciativa k no, nebo nový přístup k afgánské krizi je vítaný a já vítám tuto iniciativu a e, myslím, že musíme brát v úvahu další věc. Říkal to včera ministr zahraničí Sýrie. Afganistán nikdy neměl centrální vládu ve, své, ve svých dějinách a my teď se snažíme z toho vybudovat zemi s, s centrální vládou, ale Afgánci takovou vládu nechtějí, nepotřebují a je v rozporu s jejich tradicemi. Tím končím, pane předsedo, a znovu vítám změnu přístupu ze strany kolegy. Tanok. Vařešní Tanok. Kill Nielsen. Kill Nielsen. Bude to velice stručné, jenom chci popřát hodně štěstí panu Arlakimu. Ta první věta byla výmluvná. Eh, Pakistan a Afganistán jsou obrovskou výzvou. To je opravdu To, O tom už jsme hovořili v roce 2001 i později. Od té doby se mnohé nezměnilo. Eh, třeba, že tam je teď navíc eh, Taliban na obou dvou stranách hranice. A jde ještě o vnitřní uspořádání Pakistánu. Také eh, eh, vláda pakistánská by měla také vy, vykořenit džihadisty. Samozřejmě musíme se zabývat využitelností naší pomoci, z jakých podmínek tam to peníze jsou využívány. Eh, potom je to otázka hledání pakistánských hranic, eh, což nebylo úspěšné. Ehm, Talibán se přesunul do Bazaristánu. To jsou velice závažná témata. Obchodování s narkotiky je nesmírně velkým tématem. A možná by bylo nejlepší tu všechnu produkci spálit a zaplatit těm lidem peníze, že by to bylo z lékařského hlediska nejvhodnější. Doufám, že vojenská akce tam bude mít úspěch, ale bude to ještě s tím hodně práce. Samozřejmě musíme se dostat z afgánské pasti, do které nás se dostal George Bush. A kdy to bude, to je otázka. Bude potřeba definovat ten harmonogram spolu s Afgánci a hlavně je třeba zapojit občanskou společnost v Afganistánu, která je mladá, křehká, ale existuje. Mám na mysli konkrétně třeba Združení afgánských žen. Nemůžeme prostě jednat a neradit se s nimi. Co se týče e, zprávy pana Arlešiho, pár bodů. E, je důležité pustit se do otázky eh, monitorování pomoci, protože ta příkladnost je důležitá v zemi, kde eh, životní úroveň eh, cizinců je urážkou vlastně obyvatelstva, které tak dlouho trpí. Co se týče drog, jeden aspekt tady nebyl zmíněný a to je otázka podpory afgánských uživatelů drog. Mnoho Afgánců eh, je závislých na drogách, oni jsou sami spotřebiteli a potřebují pomoc a podporu a péči. Eh, dále pak eh, policie, mzdy policie, samozřejmě policie musí pobírat vysoké mzdy proto, aby byla jaksi seriózní a aby nebyla v pokušení korupce, čili to si myslím, že je důležité. Ano a konečně bych chtěla říct <clears throat> jednu věc, kterou jsem už zmiňovala na schůzce mm, delegace pro Afganistán. Myslím si, že je důležité zdůraznit, že jedna žena vládne jednomu regionu v Afganistánu. Je to pra- provincie Bamiánu. Je to úžasná žena, je to poprvé, kdy žena vládne v regionu vůbec v dějinách té země a já si myslím, že bychom s ní měli spolupracovat s guvernérkou Bamiano. Eh, Prosím zpravodaje, aby si zapsal tyto poznámky a domluvíme se, eh, kdy budeme probírat podrobněji toto téma. Všem děkuji za spolupráci. Oui, demain